because I have a copy of this paper. Thank you. Uh, colleagues, uh, let's... Kolegové, dámy a pánové, takže pustíme se znovu do práce. Takže my bychom přivítali na výboru pana Silikiatise, ministra obchodu a cestovního ruchu Republiky Kypru. A je tu proto, aby nám představil priority a očekávání kyperského předsednictví Evropské unie oblasti obchodní eh, politiky Evropské unie. A jenom pro vaši informaci, chci říci našemu hostu, že toto je jeden z nejaktivnějších výborů Evropského parlamentu, protože skutečně toto je politika, která, eh, v které Evropská unie je velmi aktivní. Petr Šťastný a Johannes Kasulidis jsou vřele vítáni na našem eh, zasedání. A oni byli na Kypru před začátkem tohoto předsednictví a měli příležitost se setkat eh, s ministrem Selikiatisem A nyní mi dovolte veřejně poděkovat vládě Kypru a pana, panu Silikétisovi za jeho pohostinství, za jeho spolupráci při návštěvě této delegace. Ti z vás, kdo jste byli na Kypru, tak víte, jaké jsou priority, ale tady jsme od toho, abychom eh, sdíleli. Máme tady tedy ty návrhy a další iniciativy, Děkuji vám, eh, že jste se mezi nás dostavil. Je to pro nás eh, skutečně obzvláštní potěšení a máte slovo. Děkuji vám. Dámy a pánové, vážení poslanci a poslankyně, členové komise eh, výboru INTA, má přítomnost na této půdě, půdě této sněmovny, a je to eh, čtvrtý eh, výbor, který eh, navštěvuji a má přítomnost tedy tady je již součástí tradice, kdy chceme, aby byl parlament informován o prioritách, o našich cílech v nadcházejících šesti měsících ale nad rámec této tradice jsem tu také proto, abych projevil úctu této instituci, tomuto parlamentu a významné roli, kterou plní při posilování role eh, Evropské unie na mezinárodní scéně. A také proto, že parlament usiluje o Evropu, která by byla demokratičtější entitou, která by více naslouchala e, svým občanům. Čili chceme lepší Evropu. A lepší znamená zejména lepší pro občany. Přebíráme předsednictví v, ve velmi nelehké ekonomické situaci, kdy vidíme, že občané stále více si kladou otázky ohledně této e, konstrukce, ohledně evropského sjednocování a ať už se na to podíváme z hlediska na vývoj, z hlediska multilaterálního nebo bilaterálního, každopádně e, obchod je velmi důležitou e, součástí um, ob, obnovy ekonomického oživení. A vaše úkoly jsou obzvlášť důležité právě proto, že jdou přesně tímto směrem. Evropská unie musí i nadále usilovat o ochranu mezinárodních zásad a principů lidských práv, demokracie a také právního řádu udržitelného rozvoje a tyto kroky se musí promítnout i do hospodářských a obchodních dohod, ale to jak na multilaterální, tak bilaterální úrovni. Čili toto vyplývá ze strategického rámce akčního plánu, který jsme schválili. A já ve stručnosti vám představím naše základní politiky, to, co chceme dělat v příštích šesti měsících, tak, jak o tom rozhodlo trio předsednictví. Děkuji také polskému a dánskému předsednictví za jejich spolupráci. Já jim chci poblahopřát k tomu, že se tak dobře zhostili velmi náročných úkolů. A nelze si představit eh, celý, celé toto dílo bez velkého podílu Evropského parlamentu, a to zejména výboru pro mezinárodní obchod. A nesmíme zapomínat ani na roli Evropské komise. A teď se tedy už dostávám eh, k hlavnímu tématu, pokud jde o eurostředomorskou spolupráci, tak eh, nazrály podmínky, abychom rozšířili a prohloubili naše obchodní vztahy se státy Jižního středomoří. Kromě zrychlení v otázce sektorových dohod, bychom také chtěli zahájit postupy, které vyústí ve vyjednání dohod o volném obchodu, které budou eh, tedy inkluzivní, kompletní s eh, Jordánskem, Marokem a s Tuniskem. Teď pokud jde o bilaterální dohody, tak myslím, že se všichni shodneme na tom, že ekonomické a obchodní dohody, které chceme eh, dojednat s Kanadou, budou jedny z nejdůležitějších, které kdy Evropská unie podepsala. Bude to jedna z nejkomplexnějších obchodních dohod vůbec na světě. Měla by zkvalitnit spolupráci mezi oběma partnery. Pochopitelně, že nesmíme podceňovat některé nedořešené otázky, které často vychází z toho, že naše hospodářské struktury se liší a liší se i naše parlamentní struktury. Ale i tak se spoleháme na dobrou vůli a toleranci obou stran, abychom vyřešili tyto problémy tak, aby obě partnerské strany mohly tuto dohodu uzavřít. Dále Singapur, velký obchodní partner Evropské unie. Ázii zahájili jsme vyjednávání k a tato země má dala najevo dobrou vůli dotáhnout tato jednání, pokud jde o uh, eh, Malajzi, eh, Senegal, tam to postupuje, Větnam, eh, to je další, která je země, která je na seznamu. A teď Indie. Eh, Indie vykazuje rychlý růst a pro evropské podniky to představuje velké příležitosti, čili z Indií se snažíme maximálně postoupit před a dospět k vyvážené dohodě. Ovšem za tímto účelem potřebujeme i stejnou politickou vůli na straně druhé a zatím se zdá, že tomu tak není. Vyjednávání se zeměmi Mercosuru po svém obnovení naráží na velké překážky, a to vzhledem k nárůstu protekcionistických opatření Argentíny vůči evropským podnikům. Bude potřeba zintenzivnit naše úsilí, aby tato opatření byla zase zrušena a aby jednání mohlo pokračovat dál v konstruktivním duchu, tak abychom mohli překonat všechny bariéry a protekcionistická opatření. Teď krátce k našim východním partnerům budeme pokračovat v jednání s Moldavskem, Arménií a Gruzí a kromě toho musí Evropská unie nadále hrát aktivní roli v potírání chudoby a v pomoci nejméně rozvinutým státům. Ten cíl je dvojí. Jednak postupná integrace těchto zemí do mezinárodního obchodu a za druhé také posílení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím obchodních dohod. Čili je potřeba urychlit jednání o partnerských dohodách se zeměmi AKT. A za tímto účelem musíme pravidelně přednocovat situaci, abychom eh, dospěli k partnerství s co nejvíce státy této oblasti. A víte, že i s Japonskem eh, ta eh, přípravná fáze je dotažena. Pan komisař Degucht v průběhu minulé Rady ministrů obchodu oznámil členským státům, že komise má nyní záměr požádat o mandát za účelem zahájení již plných jednání k vyjednávání těchto dohod. My v tom budeme sehrávat určitou prostřednickou roli, abychom eh, dospěli k optimálnímu výsledku, který by reflektoval vůli Evropské unie a členských států. Čím se dostávám k dalšímu velkému partnerovi, a to jsou Spojené státy americké i v tomto případě bychom měli dále eh, zkvalitňovat koordinaci, tak aby byla výhodná pro partnery na obou stranách oceánu. Eh, tím se zabývá pracovní skupina na vysoké úrovni a cílem je zlepšit růst a také zaměstnanost. To je přesně příklad toho žádoucího úsilí. je vidět, že stále existuje mnoho různých cest, eh, které můžeme eh, využívat v našich jednáních se Spojenými státy a pak bychom mohli zahájit vyjednávání o um, volném obchodu se Spojenými státy. A teď Čína. Tam ten obchodní potenciál je značný samozřejmě a jde o to, abychom mohli uzavřít autonomní dohodu o investicích. Multilaterální přístup v rámci VTO může dodat této věci ještě další dimenzi, a to ve vztahu k multilaterálním obchodním vztahům, tak i k těm bilaterálním. Pokusíme se přispět k tomu, aby vzniklo dobré klima, abychom eh, znovu nastartovali cyklus jednání v Doha, tak aby došlo k eh, usnadňování obchodních toků se zeměmi, eh, které se rozvíjejí, také pokud jde o řešení konfliktu. A jak jsem řekl, parlament má důležitou roli, protože tu řada legislativních návrhů, například eh, jsou tady ty eh, dohoda o zárukách mezi Evropskou unii a eh, Střední Amerikou. Dále jsou tady dohody s Kolumbií, s Peru. A předsednictví Kypru hodlá dosáhnout pokroku ve všech těchto kapitolách měli jsme možnost navázat kontakt s profesorem Morerou. Jsme za to vděční, protože jsme tak mm, mohli urychlit postup naší práce. A díky tomu se podařilo a nadále snad bude dařit eh, kyperskému předsednictví eh, skutečně v tom dosáhnout velkého pokroku, takže věci se vyvíjejí správným směrem. Máme tady také nařízení Omnibus 1 a 2. K tomu bych řekl, že čtyři roky po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost by možná bylo žádoucí urychlit postupy. Zůstávají stále nedořešené problémy a v podstatě se nás to přímo týká. Pokusíme se dospět k dohodě, která bude co nejvíce uspokojivá. Měli bychom se dohodnout o těchto nařízeních ještě do konce letošního roku. Já vám děkuji, dámy a pánové, za vaši pozornost a jsem vám každopádně nadále k dispozici. Rád zodpovím jakékoliv dotazy. Děkuji, pane ministře. A ještě než zahájím eh, rozpravu, dovolte mi říci, že kyperské předsednictví eh, skutečně nakročilo velmi dobře v oblasti obchodní politiky. Před pár hodinami jsme uzavřeli ehm, velmi dlouhou, dlouho spornou záležitost a to byly eh, obchodní preference vůči Pakistánu. To byla složka, která byla už velmi pokročilá za dánského předsednictví. Jenže přesně často se stává, že právě ta poslední cílová rodinka, ro, rovinka. Cílová rovinka je právě tím nejkomplikovanějším místem a já děkuji kyperskému předsednictví za to, že nám pomohlo dosáhnout velmi vyváženého kompromisu. A že, jsme, že přitom um, zohlednili řadu návrhů Evropského parlamentu. Kyperskému předsednictví se do, do, podařilo přesvědčit radu, aby dospěla ke kompromisu opět ve velmi sporné a citlivé záležitosti ohledně uh, prováděcích ustanovení na, v návrhu rozhodnutí o uzavření, uz, uzavírání obchodních dohod. To je o to důležitější, že parlament sám zareagoval trochu opožděně, dospěl tedy ke společnému postoji s tím spožděním. A nyní vám mohu oznámit, že Rada dnes sdělila parlamentu, že je připravena zrušit sporná ustanovení ze zmíněných rozhodnutí rady a dohodnout se na alternativních způsobech řešení situace při provádění těchto dohod, což je opravdu úctyhodné z perspektivy předsednictví, které k tomu přispělo. A myslím, že je tudíž jen velmi žádoucí, abychom ocenili tyto úspěchy. Mít poprvé předsednictví rady, obzvlášť pro menší zemi, je určitě velkou výzvou a o to víc eh, stojí za to říci, že ten začátek je velmi slibný. Přeji vám mnoho štěstí i eh, v ve zbývající části vašeho předsednictví. A skutečně skvělý začátek. A nyní již zahájíme rozpravu, dáme slovo koordinátorům Kaspariza EPP. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, zástupče předsednictví rady, děkuji vám mnohokrát za úvod. Já bych se rád zmínil o třech věcech. Jednak eh, na zářijové plenárce budeme podle všeho eh, hlasovat o nástrojích o přístupu na trh, kdy jde o eh, země AKT a potom někdy v roce 2013, 14 nebo 15 se tím nařízením budeme řídit. Já mám takový dojem, že je hezké a že je také na místě vyvíjet určitý tlak na naše obchodní partnery. Ovšem já bych rád eh, aby nás eh, rada podpořila v tom, že musíme my jako instituce vyvíjet tlak na komisi, protože mám eh, dojem, že komise se tím zabývala v posledních letech tak jako pouze z povinnosti. A já si myslím, že eh, bychom eh, my jako naše dvě instituce měli vyvinout tlak. Já si myslím, že komise by potom konečně začala jednat, takže bych rád, kdyby naše stanovisko rada mohla v komisi podpořit. Druhá věc. Vy jste hovořil o jednáních s Mercosurem. Eh, je jedno, jaké, jaké byly důvody pro to, co se děje. Mně připadá naprosto šílené, co některé země v Mercosuru dělají. Myslím teď hlavně na Argentínu a Brazílii a já bych byl velice vděčný, kdyby předsednictví mohlo komisi dodat potřebný mandát, aby tato v rámci VTO využila všechny prostředky, které máme k dispozici, protože pokud vím, tak e, není, e, není nikdo, kdo by e, byl pro jednání o obchodě na jednu stranu a na druhou stranu pro uplatňování sankcí, které vůbec nesouvisejí s rámcem VTO. Já bych rád, aby komise konečně začala dělat, co má. Za třetí, eh, mezinárodní jednání. Vy jste o tomto hovořil velice obecně, to je aspoň můj dojem. Eh, my jsme informováni o alespoň 12 eh, procesech, které právě probíhají, ať už o dohodách o volném obchodu nebo o dohodách o partnerství a tak dále. A u většiny se, pokud vím, vůbec nedělá. Spíše je to jaksi zabředlé, v písku nebo v bahně chcete-li. A já bych byl rád, kdyby i zde předsednictví rady společně s parlamentem a komisí si vytvořilo takový seznam priorit, vy jste například zmínil jednání s Japonskem, tady se plánuje další kolo vyjednávání. Já si nemyslím, že je v našem zájmu, že bychom teď začínali 16. nebo 17. kolo o, o, o dohodě o volném obchodu, která stejně zabředne za, za rok, za dva do bahna. Já si myslím, že bychom si spíše měli dohodnout s Japonskem pevné harmonogramy. Já bych byl velmi vděčný, kdybyste se na to um, zaměřili. My jsme jako Evropský parlament e, prosili radu, aby počkala se svým stanoviskem stanoviskem, než my dojdeme k závěru. Já bych rád, kdybyste to mohl trošičku, eh, trošičku rozebrat, jestli nám například třeba jestli se má například udělit mandát ještě před eh, letní pauzou nebo až po ní. A když už jsme u těch mezinárodních dohod, tak se vyjádřím i k otázce USA. Já na to mám obrovský zájem. Když se podíváte na závěry parlamentu z minulosti, tak už v roce 2006 Evropský parlament komisi vyzval eh, k tomu společně s Američany, aby se jednalo o transatlantickém eh, trhu respektive aby se o něm jednalo do roku 2015. Teď už je to 6 let a nestalo se v podstatě vůbec nic. Zbývají nám tedy 3 roky. A já bych byl velmi vděčný, kdyby toto bylo jednou z vašich hlavních priorit. To znamená tato dohoda se spojenými státy. Já si myslím, že všichni jsme viděli, jak se světové hospodářství za posledních 15-20 let vyvíjelo, jak se významným způsobem přesunuly váhy eh, na trhu, ať už jde o normy nebo o regulace a jiná pravidla. Máme zde vzestupové země, zejména z Asie, které, eh, které nám ukazují svaly a v podstatě nás tak jako testují, co jim ještě projde. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že my zastupujeme svobodné demokracie, musíme i v rámci nich budovat aliance. Já bych vás poprosil, abyste si tento transatlantický projekt vzali za hlavní prioritu svého předsednictví. Bylo by moc hezké, kdyby to vyšlo. Děkuji. Thank you. Next, eh, Bernd Lange. Děkuji. Dále Bernd Lange za SAD. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane ministře, děkuji vám za vaši přednášku. I já mám tři témata. Jednak, jak to vypadá se strategickým nasměrováním vašeho předsednictví? Já mám občas takový dojem, že obchodní politika eh, se bere jako taková věc sama pro sebe velmi často. A tím pádem se dohadují věci, které mají v podstatě jenom negativní efekty, negativní dopady na pracovní místa a zaměstnanost v Evropě. Eh, před několika hodinami eh, jsme získali závěry z Rady o Pákistánu a já si myslím, že to je přesně typový příklad toho, jak se rozhoduje v oblasti obchodu, eh, v tom smyslu, že se v podstatě ohrožují pracovní místa v Evropě. A eh, to ještě velmi selektivně. Já bych se proto chtěl tedy zeptat, jaký, jaký je ten hlavní strategický záměr obchodní politiky pro pracovní místa, zejména v průmyslovém sektoru v Evropě, jak je chcete posílit a jak to přesně zapadá do vašich priorit v rámci těch komplexních jednání, která probíhají. Druhá věc, kterou chci zmínit, ta je s tím spojena. Japonsko. Samozřejmě chceme dohodu s Japonskem, ale jsou tu velmi vážné otázky. Jsou to tedy otázky, jestli uzavírat dohodu eh, zastávajících podmínek. Zda tedy ta dohoda za těchto podmínek může znamenat posílení, zvýšení počtu pracovních míst v Evropě. A opět zde otázka. Bude rada s udělením mandátu čekat až na vyjádření parlamentu? Budou otázky zajištění pracovních míst v Evropě znamenat eh, důležité téma i při jednáních s Japonskem? A tím se dostávám ke třetí věci. Vy jste ve svém úvodu hovořil o hospodářských příležitostech ve vztahu k Číně. Můj dojem z poslední doby je, že obchodní politika Číny eh, spíše nastavena na to, aby eh, v podstatě byla v konkurenci, v přímé konkurenci s evropskými poskytovateli poskytovateli v podstatě čehokoliv. A já se proto chci zeptat, jestli vy v radě v pr- příštích šesti měsících budete vyzývat čínskou vládu k zodpovědnosti v tomto smyslu. To znamená například, pokud jde o oblast fotovoltaiky, větrné energie, toho, že se nedodržuje autorské právo, nedodržuje se, nedodržují se práva duševního vlastnictví. Víme, že 60% veškerého falšovaného zboží pochází z Číny. A nebo například v otázce e, surovinné politiky čínské vlády. Jak se budete prosazovat v této oblasti? Děkuji vám. Jako další e, Robert Sturdy. Um, you, um, minister, you... Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, vy jste se věnoval celé řadě dohod, o nich se jednalo a Daniel tady zmínil skutečnost, že se musíme zaměřit na některé konkrétní. Je před vámi šestiměsíční předsednictví a mě by zajímalo, které považujete za nejdůležitější, kterým udělíte prioritu, která z těch dohod si žádá přednostní Eh, pozornost. A za druhé bych se rád zeptal, na základě toho, že efektivní eh, obchodní politika nemůže existovat bez obraných nástrojů, které chrání zájmy EU před nekalými dotacemi a dumpingem ze strany třetích států. Eh, tady by mě zajímalo, jaké máte priority v souvislosti s probíhajícím procesem modernizace ehm, obraných obchodních nástrojů v EU, protože já se této problematice věnuji ve své práci, tak by mě zajímalo, eh, co považujete eh, za priority vy. Zapomněl jsem dát slovo koordinátorovi, říká předseda. Prosím, eh, já zastupuji koordinátora, ale pokud to berete podle velikosti frakcí, tak jsme hrdí na to, že e, zelení jsou větší než EKR. Jenom jsem to chtěla zmínit. Mám spoustu otázek a omezím se na, jenom na některé. Pane ministře, zajímalo by mě, jaké závěry nebo jaká poučení si rada odnáší z porážky eh, problematice akta, protože eh, v souvislosti s obsahem eh, i postupem jste se snažili zasazovat o akta, ale prohráli jste. V podstatě zajímalo by mě dále, jak přistupujete k Mercosuru. V Paraguaji je trochu nejasná situace, protože tam byla jednání pozastavená. Nicméně zároveň Venezuela se v nedávné době do Mercosuru připojila jako plnoprávný člen. Zajímalo by mě, zda se tedy bude jednání účastnit. A poslední otázka, kterou bych chtěla položit, se e, týká Kypru, protože Kypr se nachází ve zvláštní situaci. Máte také vnitřní trh mezi e, severem a jihem ostrova kde se setkáváte s netarifními bariéry a řadou obchodních problémů a bariér, eh, které existují z různých příčin. Některé z nich se nezdají příliš logické, ale zároveň vím, že se snažíte usilovat o dobro občanů a proto by mě zajímalo, z hlediska toho, že v zájmu občanů Kyperské republiky na severu by bylo eh, také získat přínos obchodování Snažíte se tedy podporovat obchodování e, i z severní částí ostrova, protože to by bylo plus také pro republiku kyperskou. Pan Murphy, Helmut děkuji mnohokrát. Chci také poděkovat, pane ministře, za úvodní slova. Je to skutečně úžasný seznam dohod a jednání už jste hovořil v rámci předsednictví. Ten program máte velmi nabitý. Já se však chci zaměřit na tři problémy, které považuji za náročné a zajímavé. Za prvé, hovořil jste o tom, že je nutné posílit multilaterální přístup k obchodní politice EU tím nelze než souhlasit. A v tomto smyslu by mě zajímalo, zda máte konkrétní plány pro další e, postup e, jednání o a v rámci VTO, protože loni proběhla konference v Ženevě a letos na podzim nás čeká parlamentní schromáždění a každý, teď to připadne na vaše předsednictví. Je tedy něco, o co v rámci jednání z VTO chtěla rada usilovat? A to mě vede k druhé otázce. Parlament a rada jsou spoluzákonodárci. zákonodárci já bych tady rád zdůraznil problematiku mandátů pro vyjednávání. To myslím, že by od samého počátku mělo být založeno na vzájemném porozumění mezi spolu zákonodárci. Pokud Parlament by tedy měl mít možnost se vyjádřit, jakým směrem by se měly další snahy vyvíjet, protože jinak to bude ztrátou času, stejně jako tomu bylo u dohody akta. Pokud eh, si neuvědomíme, že obchod je v zájmu občanů Evropy, tak Eh, je to problém. Toto musíme znát na samotném počátku vyjednávání. Nemělo by se to objevit až na konci vyjednávání, kde bychom se teprve snažili uspokojit voliče v EU. A nakonec zmiňujete problematiku státu KT. Já rozumím multilaterálnímu obchodu tak, že je založen na uznání vzájemných zájmů partnerů. Znamená to, že my jsme jedním z partnerům, ale zároveň musíme vážně brát zájmy druhé strany. Protože jedině tak můžete v radě vytvořit atmosféru, která nám umožní se vydat tím správným směrem, tedy k reorganizaci mezinárodního obchodu. A to má také dopady na bilaterální vztahy se zeměmi od Japonska po Indii až přes státy Mercosuru. Děkuji. Um, Ještě mám další dotaz eh, a požadavky. Začnu Kristinou Muscardini a pak další. S velkým zájemem naslouchám slovům pana ministra Sama jsem byla nedávno na Kypru a věděla jsem eh, ten, to odhodlání, s ním, že se vláda snaží o to, aby její hlas byl v Evropě slyšel, slyšet k tématům, která jsou nám všech známá. Jak řekla naše kolegyně ze Zelených, eh, Zelení jsou tedy větší než EKR co do počtu poslanců, ale zároveň by kolegyně měla mít větší přehled o problémech na Kypru, než začne hovořit o obchodování e, v rámci dané země, protože e, ty problémy jsou poměrně známy. Já bych ale na tomto místě položila tři konkrétní otázky předsednictví. Šest měsíců není moc dlouho, zvláště v kontextu, e, v němž se nacházíme, tedy ve velkých obtížích nejenom pro Evropu, ale pro všechny státy a také pro finanční a ekonomické systémy. Teď eh, to vypadá, jako kdyby nám docházel čas. Protože pokud se budeme držet současného kapitalistického konzumního systému, tak to bude velký problém. Moje otázky. V říjnu 2010 tento parlament odhlasoval nařízení o eh, určení původu výrobků, které nepocházejí z EU a s tím komise souhlasila. Na základě toho pak eh, Evropská eh, rada se dopustila opakovaného Eh, protiprávního jednání s tím, že členské státy musely zároveň eh, i nadále prosazovat vlastní zájmy zcela sami. A my jako parlament bychom si přáli jasný přístup. V tom smyslu, že rada si musí žádat jasné změny, ale eh, nesmíme mlčet. Po dva roky toho mlčení znamená zanedbávání. To rozhodně odradilo evropské spotřebitele, ale také eh, to odradilo náš výrobní průmysl a myslím si, že by právě kyperské předsednictví mělo na svá bedra převzít to, čeho se velké státy ujmout nedokázaly, protože jim chybí zájem nebo schopnosti, nebo že prostě zůstávají lhostejnými. A druhá otázka. E, Světová obchodní organizace představuje poměrně složitou problematiku. Víme totiž, že státy jako Čína a Rusko e, zřejmě dodávali zbraně do Sýrie Ehm, v této souvislosti s Ruskem probíhá demonstrace před parlamentem a e, Rusko e, podpořilo represe, e, které v Sýrii probíhají. Víme také, že tam jsou zjevně i koncentrační tábory a ty produkují výrobky, které se pak prodávají v Evropě, ehm, aniž by o tom Evropa věděla. Světová obchodní organizace ve svém stávajícím uspořádání prostě není schopna proti tomu zakročit. My jsme o tom hovořili během minulého funkčního období. My jsme o tom hovořili v Ženevě několikrát. Ženeva a Amerika se nevyjadřují z řady důvodů. A slyšela jsem od dalších poslanců se stejnými zájmy o tom, že by bylo důležité vyjednávat s dalšími státy po celém světě. Na druhou stranu nemůžeme pokračovat v uzavírání dohod, aniž bychom měli jasná pravidla pro zajištění bezpečných trhů. A poslední taková naděje, kterou bych ráda vyjádřila. Pravděpodobně v srpnu bude mít Somálsko nakonec zvoleného prezidenta, který je dnes eh, předsedou vlády. Je to eh, člověk, který se těší výborné pověsti a i před ty nešťastné události v Keni a dalších místech tedy existuje možnost získat eh, kontrolu nad teroristickými organizacemi tak, aby se tyto země mohly Eh, přiblížit k normální situaci. A proto bych ráda, aby rada zvážila, zda by bylo možné, aby došlo k usnadnění obchodu formou snížení tarifů mezi Somálskem a EU, tak aby E, Somálci žili v trošku lepších podmínkách, protože víme také, že snížení chudoby znamená snížení terorismu. Děkuji. Poslední e, zájemci o rozpravu. David Martin. Děkuji. Tři otázky k tématům, které již zazněla. Specifické otázky. Jednak paní Keller zmínila problematiku e, dohry proti padělání akta. A já si myslím v tom to smyslu poučení zní, e, Evropský parlament dohodu a ta e, sestřelil, dohoda je mrtvá, nemusíme už na ní střílet nyní. E, a dohody o ekonomickém partnerství. My jsme diskutovali o nařízení o přístupu na trh v tomto výboru. Pan Schulz hovořil o IPA obecně, ale já bych se rád zeptal, souhlasíte s termínem stanoveným komisí 1. Eh, ledna 2014, tak eh, souhlasíte s tím, že tento termín je nerealistický, s tím, že eh, rok 2016 by v tomto smyslu byl rozumnějším cílem. A ještě otázka v souvislosti s Japonskem. Budete čekat, až tento parlament projedná vyjednávací mandát pro Japonsko, tak aby rada pak mohla dát vyjednávací mandát komisi? Děkuji. Děkuji za stručné a cílené otázky. Takové by měly být všechny. Paul Murphy. Děkuji. Za vítám pana ministra, děkuji za vystoupení. A jenom obecná otázka. Vy se ujímáte předsednictví v situaci, kdy už pět let probíhá těžká ekonomická krize a obchod může se hrát významnou úlohu eh, v tom, že se z krize dostaneme. Ať už jde o obchod na, podle těch neoliberálních liní, to je tedy ta politika, která nás do těch hrůz dostala, a nebo eh, pokud se otevřeme vůči zbytku světa, můžete nám nabídnout jinou vizi obchodu, na základě solidarity a trvalé udržitelnosti a za druhé specificky v souvislosti s jižním eh, sousedstvím. Představitelé EU eh, se hráli ohavnou úlohu eh, tím, že podporovali diktátory v regionu. A ti, kteří vedli revoluce v Africe a Středním východě, jsou výrazně skeptičtí co do zájmu a záměru EU, pokud jde o obchodní vyjednávání. Jak chcete tyto představitele ujistit? Jak chcete vytvářet obchodní vztahy, které budou mít zásadně jiný základ, které budou opravdu zlepšovat životní podmínky, pomáhat regionální integraci a podobně? A poslední otázka, jenom v reakci na akta. Přístup komise je jasný jak říká David, snaha o znovu oživení eh, dohody akta pokračovat v řízení u Evropského soudního dvoru. Ať už to půjde, jak to půjde, tak se snažit k tomu vracet neustále. Ale na druhou stranu si myslím, že rada by se měla proti tomu postavit nyní, pokud eh, se k tomu bude komise neustále vracet. Děkuji mnohokrát a nakonec paní Papadopoulos. SND. Um, vážený Pane předsedo, během posledních dnů eh, sledují min, kyperské ministry, který představují priority kyperského předsednictví u různých výborů. A pokud jde o pracovní program Evropské unie, tady jsem slyšela otázku a ráda bych ještě vysvětlila celou problematiku, paní Keller, která hovořila o severu a jihu Kypru a o nutnosti zlepšit obchodní výměnu mezi eh, kyperskými řeky a Turky jako kdyby šlo o dva státy. Já chci zdůraznit, že nemáme dva oddělené státy, eh, severní Kypr a jižní Kypr. Vysvětleme si, že eh, má eh, se eh, Kyperši řekla, těší určitým právu, právům a měli by tedy mít možnost také využívat přímé mé obchodní výměny. Děkuji za dotazy. Máme jich hodně. Pane ministře, nemohu vám dát úplně nekonečně mnoho času, ale dám vám 15 minut. Děkuji vám, pane předsedo. Na úvod. Jak zmínil pan profesor Moreira, a já jsem o tom už také hovořil, na úvod své prezentace jsem chtěl především eh, ocenit spolupráci mezi radou a parlamentem a doufám, že bude tato spolupráce pokračovat. Profesor Moreira také říkal, že nás na Kypru mnoho není, ale pracujeme velmi pilně. A i přesto, že nás není mnoho, mohu říci, že již v prvních dnech našeho předsednictví se nám podařilo ukázat, že jsme odhodláni pracovat. A nyní se podívám na jednotlivé otázky. Eh, pan, eh, otázka pana Garpa, Gaspariho. Eh, pokud je o země AKT mm, a přístup na trh, nemáme zájem mm, nějakým způsobem tyto země AKT nutit ke stávající pohobě dohod, musíme si uvědomit, že tak, jak do nařízení vstupuje v platnost, dveře jsou otevřené a nyní bychom se měli dostat dál, tak abychom skutečně začali uzavírat jednotlivé dohody. A pokud jde o Mercosur, tam padlo několik otázek týkajících se Mercosuru. A e, co se týče například pozice Argentíny, tak faktem je, že problém není jenom tam, ale také s Paraguají. ale současně se setkáváme s řadou dalších problémů. E, zatím jsme se zdaleka nedostali na úroveň, kdyby bylo možné uzavřít dohodu. A za Evropskou unii musím říci, že každý, kdo uvažuje o uzavření dohody, nesmí zapomínat například na problematiku dodržování lidských práv. Nemůžeme uzavřít dohodu, aniž bychom brali v úvahu právě tyto aspekty. A pokud je o Japonsko, k Japonsku tady zaznělo několik otázek, konkrétně se ptal pan Lange, ale i další, pan Gaspary. A tady bych řekla si toto. Nás problematika Japonska velmi zajímá. Zahájíme vyjednávání, protože to považujeme za pozitivní příklad. Můžeme čekat dohodu, která by měla být flexibilní, ale zároveň konkrétní. A ke stanovisku parlamentu. Eh, tady bych to pojal spíše obecněji. Ehm, problém tady správně osvětlil pan Schulz. Eh, nařízení předpokládá, že vznikne mandát a když eh, se podepíše dohoda, tak ji předložíme parlamentu, ale existují také prostředky, které nám umožní udržovat neformální kontakty mezi komisí, radou a parlamentem ještě předtím, než k té dohodě dospějeme. A my jsme již diskutovali s delegací, která se vydala na Kypr, konkrétně s panem Moreirou, s dalšími a jsem přesvědčen, že se nám právě tyto prostředky podaří najít k neformálnímu jednání, Eh, pokud bude existovat politická vůle, tak se budou moci spolu zákonodárci vyjadřovat a angažovat v těchto jednáních, pokud samozřejmě si to bude i parlament přát. A nyní k Spojeným státům americkým, jak to zmínil pan Gaspary. Souhlasím s tím, že Spojené státy americké představují největšího partnera na světě a proto je to logicky pro nás prioritou. A v rámci dohod, které byly schváleny 20. června, jsme připraveni eh, pokračovat ve spolupráci s touto zemí a také jsme připraveni eh, jednat o všech kapitolách souvisejících s výměnou protože to patří k našim prioritám a k panu Langemu. Ano, pan Kasalides. Yes, I have a request. Pan předseda říká, zazněla prosba o zpomalení tak aby bylo možné slyšet překlad. Prosíme o eh, zpomalení projevu pana ministra. Στα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Λάγκη, νομίζω ότι για, τις, για την... Otázce pana Langeho k Japonsku. Já jsem odpověděl. Eh, a co se týče strategických směrů, orientací, máte pravdu, pane Lange, v, eh, v současném světě se všem jeho problémy, s krizí, eh, s obrovskou konkurencí, s hospodářskou soutěží, nemůže, se nemůžeme omezovat jenom na jediný region. Všechny politiky a politické strategie na světě si musí brát v úvahu skutečnost, že zažíváme období recese, krize a podobně. A myslím, že právě v radě jsme již hovořili o otevírání trhů pro podniky a podobně. A zároveň je důležité nejednat izolovaně, je důležité spolupracovat. Obchodní politika souvisí s politikou jako takovou a je to nástroj, který musíme používat proto, abychom dosáhli svých cílů. A co se týká otázky pana Langeho k Číně. E, faktem je, že problémy existují, nesmíme zapomínat na fakt, že můžeme mít velice rozšířené obchodní vztahy s Čínou, a můžeme se snažit o maximální dosažení dohod, ale to neznamená, že bychom k takovým dohodám přistupovali bez podmínek. Musíme samozřejmě respektovat eh, pravidla mezinárodního obchodu a tato pravidla platí i pro Čínu. A nyní k otázce pana Sardyho, eh, k prioritám našeho předsednictví. Já jsem už o tom hovořil, hovořil jsem o Kanadě, Singapuru, o tom, že dialog pokročil také z Malajzí. A naším záměrem je obnovit vyjednávání s Japonskem, s USA a také vést k úspěšnému konci také jednání s východem Evropy, jako například s Gruzií a s Arménií. A pro dobrou obchodní politiku, která bude efektivní, která bude moderní, eh, Sartre už o tom hovořil, pro takovou politiku je nezbytné, abychom my v Evropské unii nalezli takový úhel pohledu, který bude vhodný, protože my jsme přišli k velmi liberálnímu pohledu v jednotlivých zemích a proto si musíme klást základní otázky. Nezbytné je, abychom si stanovili konkrétní a přesné cíle, abychom posílili bilaterální obchodní vztahy, stejně jako multilaterální obchodní výměnu otázce paní Keller. Ta položila několik otázek. A výjdu e, z problematiky dohody akta, dohody proti padělání. Ehm, v souvislosti s názorem komise probíhá řízení u soudního dvora a zjevně z toho vychází, že nemůžeme rozhodnutí soudního dvora ignorovat Můžeme usilovat o jeho změnu na základě změny okolností. Pokud se objevily nové skutečnosti, tak samozřejmě můžeme diskutovat o změně rozhodnutí. A otázka, která se týká přímo Kypru, ehm, máme například obchodní nařízení, které se e, týká této linii, kde je snaha umožnit vzájemný obchod eh, s kyperskými řeky a Turky, ale musíme si uvědomit, že tito lidé mají okamžitě bezprostřední přístup ke všem službám na Kypru Kyperské republice, tedy ke všem veřejnoprávním službám, zdravotnictví a podobně. A aplikují se naprosto rovnoprávná kritéria, která aplikujeme na všechny občany, například v přístupu ke zdravotní péči. A proč tomu tak je? Protože my eh, bereme v úvahu zájmy všech obyvatel Kypru, včetně kyperských Turků. A je mi líto, že jakožto zastupce předsednické země musím hovořit o problémech naší země. S tím, že Evropská unie by tady měla být v první linii, měla by být příkladem v uplatňování mezinárodního práva. A mezinárodní právo musí být uplatňováno správně a zároveň musíme uplatňovat eh, právo, právní předpisy Evropské unie, aký komunitér. A pokud jde o ustanovení týkající se obchodu, nesmíme zapomínat na jasný právní základ, který musíme respektovat. A také mimo jiné s tímto názorem souhlasí hlavní Eh, orgány Evropské unie, které musí také dodržovat aký komunitér. A k otázce pana Šulce bych řekl toto. Pokud jde o kolo jednání Doha, Dauha, podporujeme stanovisko komise. Faktem je, že jsme se dostali do slepé uličky v tom vyjednávání, musíme se z té slepé uličky dostat, ale e, zároveň musíme brát v úvahu, že jsme v přechodném období. Všichni členové VTO i nadále všechny ujišťují, že mají zájem na dosažení pozitivního řešení. A pro radu a myslím si, že jsem již odpověděl všechno, včetně problematiky AKT. A k paní Urgentini bych řekl toto. K paní Muscardini, řečník se opravuje, a bych řekl toto. Já myslím, že jsem odpověděl na otázky týkající se obchodů, které jste položila a k jednotlivým složkám, kterým se věnujeme. Pokud jsem správně pochopil, je důležité postupovat dál ve spolupráci s parlamentem. Faktem totiž je, že členské státy jsou poněkud zneklidněny eh, a my musíme jejich obavy chápat. I přes veškerá vynaložená úsilí předchozího předsednictví se nám zdá, že je prakticky nemožné dosáhnout jednomyslnosti eh, v tomto smyslu v radě. A proto se také nedaří vytvořit eh, spolehlivý systém nařízení Eh, k přístupu výrobků na trh eh, by nám mělo eh, náš úkol usnadnit. A k otázce pana Martina, který hovořil o dohodě akta, já už jsem o tom také hovořil, partnerství A pan Martin zdůrazňoval nutnost nalezení kompromisu. Tento názor chápu, ale zároveň musíme být realisté. Kompromis mezi radou a parlamentem je nezbytný. A nyní k problematice Japonska. Takže tady stále ještě čekáme. pane Murphy. Já bych řekl, že musíme rozhodně rozvíjet vztahy se státy regionu při zohlednění problémů, které stále ještě přetrvávají, problémů souvisejících se základními svobodami, demokracií a tak dále. Měli bychom povzbuzovat veškeré tendence směřující k demokracii, které se rýsují ve sousedních státech. Je to pro nás skutečná priorita. My sami jsme středomorským státem a máme skvělé vztahy s našimi sousedy, tedy arabskými sousedy a myslím, že můžeme pozitivním eh, způsobem přispět k vyjednávání s těmito státy. Je to důležité pro tyto státy, ale důležité je to také pro Evropskou unii. V míře, v které to bude možné, bylo možné, jsem se pokusil zodpovědět na položené dotazy, pane předsedo. Děkuji vám. Pane mistře, jestli to není naposledy, kdy jste mezi nás zavítal k severnímu Kypru. Mi dovolte vám připomenout, že byla položena otázka, jestli uh, nařízení k eh, obcho, týkající se obchodu se severním eh, Kyprem, jestli je to mezinárodní otázka. Zatím jsme ovšem neobdrželi žádnou odpověď od předsednictví. Zatím tato věc je tudíž zmrazená tímto způsobem. Jinak vám přeji hodně zdaru, hodně štěstí v celém vašem předsednictví. Díky a také panu Rososovi poděkujte za úspěchy v první etapě vašeho předsednictví. že přejdeme k dalšímu bodu, co to je? Je to bod 14. Prosím, o, abyste se stišili. Eh, Takže další bod se týká prezentace studie na téma přistoupení Ruska k VTO a jaké to má dopady na ekonomické vztahy. Je tady Richard, doktor Richard Connelly z Birminghamské univerzity, Centrum pro ruská a východoevropská studia tato studie již je publikovaná, máme tady její výtisk. Pokud vím, tak eh, vám byla všem dána k dispozici. Takže dovolte mi přivítat mezi námi autora, doktora Konaleho. Dávám vám rovnou slovo, abyste nás seznámil s vaší studií. Máte i PowerPoint? Takže prosím, 10 minut. Máte slovo. Ano, děkuji. Jakožto akademik jsem zvyklý prezentovat spíš před tak deseti lidmi, z nichž polovina spí, takže tady, to je, tady je mnohem více lidí, než nakolik jsem zvyklý. Eh, pokusím se, aby to bylo jednoduché. Budu představovat pouze jaká stylizovaná akta, která, fakta, která jsou eh, zjednodušením, eh, zjednodušenou reprezentací komplexní reality. A pak eh, bude čas na otázky. Takže první bod. Stručný popis hlavních závazků, které učinilo Rusko v rámci VTO. Včera státní duma v Rusku ratifikovala přístup, přístup takže by, přistoupení, takže by měla vstoupit do 30 dnů eh, a eh, jaké jsou ekonomické dopady. Takže eh, byly provedeny různé studie o možných účincích, podíváme se na různé dopady, které to může mít také na ekonomickou reformu v Rusku. Za prvé, Rusko tak jako to bývá obvykle, snížila o rozrušení nebo o snížení tarifů. Tyto kroky v tomto směru nejsou až zase tak velké, protože Rusko je učinilo hodně liberalizačního pokroku v uplynulých 10 až 15 letech, tak jako tak. V podstatě nejvýznamnější část těch závazků v rámci svých podmínek přistoupení bylo zlepšení přístupu ke službám a to je něco, co Evropskou unii a další země určitě zajímá, pokud mají zájem investovat v Rusku. Takže to je ten hlavní závazek, když to řekneme jednoduše. Teď jaké budou ty pravděpodobné hospodářské dopady? Střednědobí, ze střednědobého hlediska bude tento dopad dosti mírný. Alespoň eh, podle některých studií asi z do pěti až sedmi let, pokud všechno půjde podle plánu, mohly by dojít k přidání asi třeba půl procenta HDP k ruskému růstu. To není roční eh, tedy zisk, ale to je 3,5% distribuováno za těch 5 až 7 let. Takže to není nějaký úplně radikální nebo revoluční zvrat. Vzhledem k růstu v rozvíjejících se ekonomik, tabulkách, když se podíváme na složení toho, tak asi tři čtvrtiny vyplývají z odstranění bariér vůči investicím, v bankovnictví, telekomunikacích, pojišťovnictví a dalších službách. Že toto je ta velká část. To je to, kde se dají očekávat ty největší přínosy. Asi 20% těch pravděpodobných eh, příjmů jsou se snížení cen eh, z dovozu s větší konkurence, to je něco, z čeho budou mít prospěch ruští eh, spotřebitele a pouze asi 10% bohužel pro vývozce vyplyne z ruského vývozu. Neočekává se, že by Rusko najednou začalo zaplavovat evropské či jiné trhy svým zbožím. Oni produkují zejména suroviny, ropu a plyn, které stejně už tak vyvážejí bez problému. Proto to nespůsobí nějaký, nějakou úplnou revoluci. Teď, jestli k tomu skutečně dojde, jestli se to stane, asi, jak jsme říkali, tři čtvrtiny těch přínosů bude ze zvýšení přímých zahraničních investic. Eh, Rusko obchoduje s zeměmi OECD a jinými. A investice v uplynulých letech v Rusku rostly, a to jak vnitřní, tak vnější. Ale stále ještě existují velké překážky FDI teď jde o to, jestli Rusko realizuje těch 75%, je sporné, protože Rusko má jedny z nejhorších bariér FDI, eh, takže to je první základní záležitost. Rusko mělo mnoho závazků v rámci svých podmínek vstupu, ale Rusko má poměrně nerozvinutou správní kapacitu. Že to je sice hezké, když pan Putin nebo někdo jiný vydá nějaký, eh, nějakou vyhlášku, eh, nějaký příkaz, ale něco jiného, aby se to opravdu implementovalo. A tady, eh, z toho, tady vidíme horizontálně, máme tady vzorky různých jiných zemí a vidíte, že Rusko má jednu z nejnižších správních kapacit, čili vláda jen těžko zajišťuje plnění svých příkazů. A Eh, z hlediska závazků bude tedy plnění těchto závazků VTO dosti svízelné. To je druhý bod. Abych to schrnul, ty hospodářské dopady, tak s ohledem na to, že ten komponent přímých zahraničních investic je nejvýznamnější, tak pokud má Rusko skutečně realizovat tyto zisky, musí zlepšit toto prostředí a musí zlepšit svůj eh, standard státní zprávy ale tím pádem bude muset, to bude vyžadovat velké úsilí a hospodářskou reformu. A kde se tato reforma, odkud se vezme? Ten reformní impuls může pocházet z několika oblastí, buď zvenku, někteří eh, viděli, že vstup do VTO může stimulovat ruskou elitu k reformám, ale může také být zevnitř, co znamená lidé kolem Putina a další vysocí představitelé se mohou rozhodnout, že chtějí přistoupit eh, k dalším ekonomickým reformám, anebo to může jít ze spoda, to znamená z podniků, z občanské společnosti. Teď, kde si myslím, že je to nejpravděpodobnější eh, u těchto tří oblastí? Může to přijít zvenku? Tady je ten, eh, ten, ten plánek, je to trochu nesrozumitelné, ale ukazuje to zvyšování nebo zvyš, zvyšování ekonomického úsilí reformního různých zemí, které vstoupily do VTO dříve. A vidíte, že žádný vztah není. Že to prostě zdá se nemá žádný přímý účinek na eh, jakožto impuls k ekonomické reformě. Někde se to zlepší, někde se to zhorší. Neměli bychom tudíž očekávat, že samotné členství ve VTO vede k nějakým zlepšením eh, podnětům hospodářské reformy. Může to i přijít eh, zevnitř ruské elity? V posledních eh, týdnech se z Ruska objevila řada pozitivních známek, ale když se podíváme na ekonomické reformy eh, v zemích s vyšší konkurencí, tak tam v Rusku v posledních letech hospodářská eh, soutěž spíš snižovala. A ve finančním sektoru stát zvýšil svůj podíl v uplynulých letech a pak eh, samozřejmě, že státní podíl v surovinách tam se zvyšuje už, už od roku 2003 podíl státu. Takže spíš než, že by elity byly konkurenceschopnější a rozptýlenější, tak se hospodářské pravomoci koncentrují. Jsou stále koncentrovanější v uplynulých několika letech. Proto perspektiva výrazné konkurence v rámci elit, která by pak povedla ke zvýšení zájmu ekonomickou reformu to není něco, co by se zdálo být úplně zřejmého. Teď jestli ten impuls ne, nebude náhodou ze spoda. Když se podíváme na tato opatření ehm, na té ose Y, tam vidíme eh, příjem na hlavu a eh, tady dole vidíme jakýsi sociální řád, to znamená korupce, zodpovědnost a tak dále. A e, tady máme ten kroužek, kde se ukazuje, že pro e, takovou zemi, která má příjem jako Rusko a další země se středním až nižším příjem, příjmem, tak tam ten instituční pořádek je poměrně také nízký, na nízké úrovni. Ostatně to se často říká, že o Rusku korupce a právní řád, který je tedy na nižší úrovni. Ale vzhledem k té výši příjmů se toto dá, by se dalo očekávat, že eh, Rusko rozvine vyšší standardy. A v uplynulých letech ty protesty a tak dále na nový rok, něco z toho ještě pokračuje eh, až doteď, tak tam se rýsuje určitá, určitý požadavek eh, lepší zprávy určitý požadavek na občanskou společnost v Rusku. A, takže tady vidíme určitou tendenci, kdy se chce po Rusku, aby odvádělo, eh, aby zlepšilo eh, svůj výkon. Ale tohle, toto je samozřejmě něco, co je postupné v průběhu desetiletí. Mohlo by to směřovat ke zlepšení té instituční kapacity v nadcházejících 10-15 letech a to je spíše tedy vzdálenější budoucnost. Přistoupení k VTO bude mít pravděpodobně velmi mírný ekonomický přínos z hlediska růstu i z hlediska stimulace reformy. Je to dobrá věc, nemyslím si, že to má nějaká negativa, ale vnímat to jako nějaký zázračný lék, to se mi zdá být příliš optimistické jakýkoliv zisk a přínos je podmíněn zlepšením podnikatelského prostředí a zlepšením státní kapacity prosadit eh, svou politiku. A klíčovou otázkou teď je, zda ruské elity se chtějí do takové reformy pustit. Do reformy, která by zlepšila to, tu obchodní eh, podnikatelskou atmosféru a kapacitu. A dokonce i kdyby bychom spekulovali, že k těmto změnám dojde v příštích několika letech. To neznamená, že se dostane za 10-20 eh, let na úroveň OECD. Ze střednědobého, nebo vlastně už dlouhodobého hlediska, když je to 20 let, se spíš dostane na úroveň, řekněme, Brazílii, Mexika a Turecka. Takže očekávání by měla být poměrně skromná, pro, dal, pro příštích pár let. A e, další věc. Hodně z toho, co se děje v Rusku, se bude odvíjet od ceny ropy. To je jeden z hlavních exportních artiklů Ruska a je to určitá proměna ruské ekonomiky. Pokud ceny zůstanou vysoké, tak podněty k reformě, a to jak ze strany elity, tak i ze spoda, budou nízké. Jakmile cena ropy klesá, tak eh, se objevuje nepokoj a jak již na úrovni společnosti, tak na úrovni lid. Takže v závislosti na eh, cenách ropy v dalších 10-20 letech se bude odvíjet asi i postoj eh, k reformě v Rusku. Děkuji vám, pane Konali. Nyní zahájíme rozpravu s členy naší stále monitorovací skupiny pro Rusko kterou vede pan Stedy za EKR a dáváme Robertovi slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám. Já bych se rád zeptal, pane profesore, k těm vašim závěrům. Ono je dost brzy k tomuto všemu. Rusko teprve eh, se včera eh, připsalo na seznam zemí VTO a já bych byl řekl, že třeba za rok nebo za dva roky bychom se byli měli zabývat tím, co se děje. Vy to zakládáte tedy na informacích, to, co říkáte na datech ze zemí, které už přistoupily k VTO, nebo máte nějaký pocit, že zde bude nějaká extra výhoda, protože ona konec konců Duma to schválila poměrně těsnou většinou. Takže já se chci zeptat, jestli si myslíte, že e, v Rusku nebude dostatečná vůle k otevření trhu a k zavedení disciplíny. Promiňte, promiňte, pane kolego, necháme několik lidí se zeptat a pak můžete odpovědět najednou, aby to šlo rychleji. Jako další George Kutáš SAD, rovněž člen pozorovací skupiny. Děkuji, pane předsedo. Jednak chci říci, že vítám ratifikaci přistoupení Ruska k VTO Ruskou dumou. Já mám pocit a jsem přesvědčen, že Přistoupení Ruska do VTO usnadní obchod s EU a jsem také přesvědčen, že přistoupení Ruska do VTO by mělo být jaksi přeneseno do závazných společných pravidel. A incidenty, jako například nedávný zákaz dovozu z členských států EU, dovozu skotu do Ruska, by se neměly do budoucna opakovat. Rovněž eh, měl by se posílit mechanismus včasného varování v oblasti energetiky. To je také velice důležitý krok eh, v našich vztazích s Ruskem. Nicméně tuto kapitolu o energetice musíme podepsat na principu reciprocity, nediskriminace a transparentnosti. To jsou hlavní cíle, které musíme sledovat. Všeobecně je mé očekávání to, že doufám, že přistoupení bude pozitivní, alespoň snad pro naši stranu. Děkuji, Georgi. Helmut Scholz, GUE. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tato studie v podstatě Eh, výrazným způsobem, přehnaným způsobem prezentuje možné změny, které v Rusku nastanou, ale já bych se chtěl zeptat, jestli můžete eh, nám detailně ukázat nějaká čísla, co to znamená pro ruské dělnictvo a rozvoj jeho podmínek v Ruské federaci, protože určité obavy, eh, které vlastně rozhodnutí Dumy reflektuje, které panují v ruské společnosti a o kterých jsme už před rokem mluvili, a z kterých už jsme si vyvodili určité předběžné závěry, co to bude znamenat eh, přistoupení k VTH v Ruské federaci, je to, že je potřeba vlastně do tohoto partnerství získat určité pensum důvěry. Eh, pakliže se má, eh, skutečně mají podmínky pracovníků v Rusku změnit. Nějaké další otázky od ostatních politických frakcí třeba? nějací další členové monitorovací skupiny? Nikoliv. Pane doktore Konoli, máte opět slovo. Mm, prosím, odpovězte a zapněte si mikrofon eh, otázky, které byly zodpovědeny, eh, položeny. Dobrá, děkuji. Eh, vůle v Rusku je Máte pravdu, že to hlasování v Důmě dopadlo velmi těsně pro kdyby nebylo toho, aby se tak řeklo, že spojené Rusko tak trošku vyožilo ten údajný podvod ve volbách, tedy kdyby spojené Rusko nemělo tolik křesel v parlamentu, je skutečně otázka, zda by toto hlasování prošlo. Protože komunisté se zachovali přesně tak, jak se čekalo a ty, řekněme, levicovější strany, ačkoliv běžně hlasují s vládou v Dumě, se zachovali zajímavým způsobem. Ono konec konců, když vláda něco důmě představí, tak v podstatě se garantuje, že to projde, ale to nám ukazuje, eh, jaká opozice ve společnosti v Rusku je. Podle nejnovějších průzkumů v Rusku víme, že zhruba asi jen třetina populace, a to je tedy podle těch důvěryhodnějších průzkumů, pouze třetina podporuje toto přistoupení. Takže toto je jedna z instancí, kdy centralizovaná ruská vláda, která nevždy reaguje na názory ruské společnosti, má v hledáčku dlouhodobý prospěch své vlastní země. Máte pravdu, že to rozhodnutí je velmi rané, velmi mladé k původu dat, které jsem použil, no já to porovnávám i s jinými zeměmi. Podíval jsem se na ukazatele ruského hospodářství, na jeho strukturu, na strukturu pracovních sil a jakým způsobem na tyto podsektory hospodářství bude mít přistoupení k VTO vliv. Jednoduše řešen, řečeno, ty sektory, kde čekáme dobré výsledky, jsou ty, které jsou hodně chráněny formálními i neformálními bariérami pro obchod a investice. To znamená eh, ruský průmysl, zejména ty jeho nejstarší součásti, to znamená ten odkaz Sovětského svazu, který, eh, což jsou sektory hodně intenzivní na pracovní sílu a podobně jako podobně zemědělství. To jsou ty sektory, které nejvíce odolávají eh, VTO, že ano? Za několik posledních dní, jak tak sleduji ruský tisk, vnímám to, že různé části ruské vlády v podstatě populaci říkají asi tak toto. Podívejte, my budeme moci zorganizovat eh, různé způsoby, jak vás ochráníme před plným dopadem členství ve VTO. A oni tvrdí, že to dokážou v rámci pravidel VTO. To já tedy nevím, jak si to představují, nicméně to je přesně to, co jsem říkal o tom omezeném právním státě v Rusku ono eh, se nejspíš objeví celá řada neformálních bariér eh, obchodu, které budou nějakou dobu přetrvávat. Eh, Zasnělo, že se doufá, že to bude pozitivní tento krok. Já upřímně řečeno doufám. Nemyslím si, že nenastanou žádné, žádná zlepšení. Já si myslím, že alespoň nějaká zlepšení ve středně dobrém horizontu uvidíme a ta zlepšení budou inkrementální postupně v čase. Máte pravdu, že kapitola energetika je velice důležitá. Ovšem eh, s ní je problém ten, že Rusko má v ruce dost, dost vysokých karet a nechce se úplně podílet o eh, své nerostné zdroje, tak jako to dělá Venezuela nebo Saudská Arábie. V Rusku je ten podíl soukromého sektoru asi tak 50%, takže svým způsobem lze říci, že Rusko je poměrně otevřenou zemí vůči zahraničním přímým investicím. Eh, alespoň z hlediska technologického. A vzhledem k množství zdrojů, jaké v Rusku vidíme, víme jasně, že bude potřeba využít moderních technologií pro jejich čerpání. Otázka je, zda toto, a tedy to, ty investice půjdou ze zahraničí, otázka je, zda toto půjde oficiálním způsobem. Eh, zahraniční firmy se v Rusku angažují čím dál více, hlavně proto, že Rusové nemají dostatek moderních technologií, eh, zejména technologií, které obstojí v drsném klimatu severního Ruska. Eh, zaznělo také něco o pracovní síle v Rusku. Podívejme se na tento snímek. Tam vidíme, to je ta, ten řádek druhý nebo třetí od spoda, tak tam vidíme ty dopady eh, členství ve VTO podle ekonometrických studií Světové banky na kvalifikovanou, nekvalifikovanou pracovní sílu. Sečteno a podtrženo, v podstatě eh, Světová banka říkají to, říká to, že čím více přímých investic ze zahraničí půjde do Ruska, budou se tam vytvářet firmy v oblasti služeb a telekomunikací a tak dále. A to bude znamenat vyšší platy pro kvalifikovanou pracovní sílu a lepší dostupnost nových produktů protože bude lepší a konkurenceschopnější vnitřní trh. Ovšem nekvalifikovaná pracovní síla nebude mít takové velké výhody. Ehm, nebudou mít víc peněz nebo víc pracovních míst, spíše e, se jich bude týkat snížení e, nebo omezení, e, likvidace omezujících kvót a budou mít k dispozici kvalitnější zboží. Takže v podstatě nekvalifikovaná pracovní síla, ačkoliv v absolutním měřítku bude prospívat, nebude v okamžitém, eh, v, v okamžitém horizontu mít nějaký hmatatelný prospěch. Ale podíváme-li se na eh, posledních několik desetiletí, tak to vidíme všude. Eh, třeba i ve Velké Británii kvalifikovaná pracovní síla z tohoto prospívá a nekvalifikovaná pracovní síla z toho zas až tolik neprospívá, protože nemá přístup k tomu kvalitnějšímu zboží ze zahraničí. Takže Rusko, jak se stává postupně integrovanějším členem mezinárodního společenství, bude zažívat stejné problémy. To znamená, že nekvalifikované pracovní síly až tolik ze zvýšení objemu obchodu neprospívají. Tím jsem vám doufám odpověděl a děkuji za pozornost. Děkujeme vám, pane doktore, za to, že jste k nám dnes přišel, za to, že jste nám představil tuto studii. Tím se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je bod 15. Eh, komisař de Gucht už je tu. Vítáme vás. Eh, vítáme vás opět v našem středu. Tentokrát budeme hovořit o prozatímní smlouvě pracovní skupiny EU se na vysoké úrovni pro zaměstnanost a růst. Jak víme, tato skupina byla založena na posledním summitu EU-USA v listopadu. Eh, Spolu předsedá jí pan komisař de Gucht osobně a eh, Ron Kirk, zástupce ministerstva obchodu USA. Už od začátku eh, víme, že ta, prozatím, eh, ta prozatímní zpráva měla být vypracována v červnu a také byla, proto jsme tu dnes. Takže teď si rádi vyslechneme hodnocení komise k této zprávě, která představuje předběžné doporučení o komplexní bilaterální investiční smlouvě eh, těchto spolků, těchto zemí na obou stranách Atlantiku za účelem podpory pracovních míst a, podporu, a za účelem podpory růstu na obou stranách Atlantiku. Pane de Guchte, vítáme vás. Máte slovo, mikrofon máte tam, ano. Nebojte se, pane předsedo, já vám mikrofon nevezmu. Eh, tady jsou ty mikrofony vlevo, zkrátka. Já nevím, co s tou levou stranou parlament má. No. Jak víte, pane předsedo, u večeře je chléb vždy také na levé straně. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za přijetí eh, váženým poslancům a poslankyním Evropského parlamentu. Dnes vás budu informovat o stavu eh, jednání o, obchodu mezi EU a USA, zejména z hlediska posledního zasedání pracovní skupiny na vysoké úrovni pro eh, pracovní místa a růst. Pakliže budete chtít, mohl bych tuto situaci, tento okamžik využít také k tomu, abych vás informoval o nejnovějších jednání v Ženevě o službách. A to tady bych učinil na konci svého příspěvku. Kolegové, všichni víme, jak důležité obchodní vztahy u usa pro nás jsou. Více než 1,8 eh, miliardy eh, eh, eur ve zboží se každým dnem eh, obchoduje mezi EU a USA. Celkové skladové zásoby jsou zhruba 1,8 bilionu eur. Eh, jedná se zhruba o jednu eh, pětinu HDP a jednu třetinu celosvětového obchodu. To nám ukazuje, že obchodní vztahy EU-USA jsou skutečně největší na světě. Ovšem, prostor pro zlepšení stále je. Na summitu v listopadu 2011 EU eh, e a USA vytvořili pracovní skupinu na vysoké úrovni pro pracovní místa a růst, která měla za úkol eh, podporu hospodářského růstu, podporu pracovních míst a konkurenceschopnost na obou stranách. Jak víte, této pracovní skupině spolu předsedá zástupce amerického ministerstva obchodu pan Kirk a já. Myslím si, že jsme dobře pokročili v analýze potenciálu v této věci. 19. června jsme přijali, eh, přijali předběžnou zprávu, ve které jsme dospěli předběžných závěrů v tom smyslu, že komplexní eh, smlouva pro obchodní a investiční věci by poskytla velké výhody pro všechny zvažované možnosti. Je to rovněž velmi dobrá možnost z politického hlediska, která umožňuje Eh, přístup v podobě nějakého komplexního balíčku. Ačkoliv zatím nebylo dosaženo žádného politického rozhodnutí, byl tento proces zahájený na posledním summitu EU-USA eh, krokem tímto směrem i přes počáteční váhavost. USA nyní zdá se upřednostňují komplexní přístup a nikoli tedy sadu samostatných dohod. To je v souladu se zájmy EU, protože ostatně pouze komplexní Jednotný komplexní přístup nám umožní dosáhnout výrazných, výrazných výsledků eh, v eh, důležitých oblastech, jako, je, jako jsou veřejné zakázky, služby a regulace na trhu. Možná dohoda by zahrnovala celý balíček tradičních dohod o volném trhu, to znamená eh, clá, kvóty, bariéry, služby, duševní vlastnictví a různá pravidla pro obchod například eh, pravidla pro konkurenceschopnost a konkurenci na trhu. K clům eh, tady je ten síl cla v podstatě eliminovat. Eh, otázka je, zda budou nějaké zemědělské produkty, které vzhledem ke své citlivosti budou ehm, předmětem plné eliminace cel po dlouhém přechodném období, v rámci kterého se budou cla postupně snižovat, je stále otázka. Eh, vzájemná kompatibilita je jednou z největších výzev pro transatlantickou spolupráci. Zpráva je založena na vysoké úrovni ambicí, ačkoliv chceme zároveň respektovat právo jednotlivých stran regulovat eh, věci pro svůj daný trh samostatně. Velice je důležité pozvání a výzva pro účastníky, aby představili eh, dopady vyšší míry obchodu na svou konkrétní situaci. My chceme zatím připravovat půdu pro lepší průmyslovou obchodní spolupráci, přičemž doufám a spoléhám na vaši eh, podporu. Už tak dost vysoká úroveň liberalizace bude součástí tohoto balíčku eh, a to v těch eh, našich nejambicioznějších dohodách o volném Eh, obchodu a zároveň se budeme snažit odstraňovat překážky v těch nejsložitějších oblastech. Naše investiční režimy už jsou otevřené, ale musíme ve věcech liberalizace a ochrany investicí pokračovat dále. Jako referenci budeme přitom používat nejvyšší úrovně liberalizace a ochrany, eh, které si každá strana vyjednala. Výrazným způsobem chceme zvýšit přístup trhu k veřejným zakázkám, to je centrální zájem Evropské unie. Eh, je to poprvé, kdy USA se zdají být zavázány k výraznému zlepšení eh, tržních činností na základě jednotlivých národních ustanovení. Je nutné zajistit vysokou úroveň ochrany duševního vlastnictví, a to jak na straně EU a USA, které, což jsou spolky, které toto oba podporují. USA nám navíc umožňují vyváženým způsobem dosáhnout rovnováhy v určitých oblastech divergence, v těch oblastech, kde se přístupy USA a EU liší. Například se chceme lépe harmonizovat, pokud jde o geografické indikace a označení původu mezi EU a USA Obě strany jsou také připraveny dále rozvíjet obchodní pravidla pro nové 21. století, což je velice důležité, zejména vzhledem ke vztahům třetím, k třetím stranám a ve vztahu k multilaterálním dohodám. Je to v oblastech eh, jako usnadnění obchodu, eh, usnadnění konkurenčních pravidel, přístup k surovinám, přístup k energiím a různá horizontální opatř, eh, opatření pro malé a středně velké podniky a další obchodní aspekty, jako je pracovní síla práce a tak dále. 19. června um, u summitu v Los Cabos se šéfové EU a USA zasadili o co nejrychlejší dosažení eh, schody, tak, aby se eh, šéfům obou celků mohlo později letos doporučit konečné řešení tohoto, eh, tohoto tématu. Mezi dneškem a vypracováním finální zprávy se bude tvrdě pracovat na dílčích závěrech pro zatímní zprávy. V podstatě jde o to, lépe vyškálovat oblasti, které prozatímní zpráva pokrývá, tak, aby se zajistila lepší příprava pro jednání v budoucnosti. Celkově za to si myslím, že se jedná o velmi dobrý začátek eh, eh, v rámci tohoto největšího obchodně hospodářského spolupracovního celku na světě jsme připraveni začít vyjednávat tuto komplexní dohodu, kterou jsem vám načrtl. Paralelně s tím provádíme studii dopadu eh, výsledku takovéto komplexní dohody, eh, což bude součást naší zprávy. Ve věci harmonogramu my se pokusíme eh, zahájit tato jednání hned na začátku roku 2013, tak aby se to stihlo ještě do konce tohoto funkčního období komise. Dovolte mi stručně se vyjádřit ke eh, stavu věci, eh, eh, ke stavu plurilaterálních jednání o službách VTO. Generální sekretář De Marty vás o tom informoval už v květnu a DG Trade vám poskytlo technické konzultace v červnu. Jak víte, Evropská unie i nadále participuje velmi aktivně ve všech těchto jednáních ohledně plurilaterálních jednáních o službách zhruba 20 členy VTO v Ženevě. Eh, tyto členové 5. Eh, července vydali společnou tiskovou zprávu, ve které popisují své aktivity v pokračujících jednáních o obchodu a službách. Tato plurilaterální iniciativa může eh, sloužit jako důležitý schod směrem k dobrému výsledku, pakliže bude stavět na, na nástroji GATS a bude dále rozvíjet tržní pravidla. V tomto kontextu chceme prosadit využití architektury právě nástroje GATS. Pakliže toto budeme sledovat, můžeme potenciálně vypracovat snadněji plurilaterální dohodu až do multilaterálního formátu. Chceme umožnit i dalším členům VTO, aby se nám k tomuto přidali, zejména to chceme umožnit velkým eh, rozvíjejícím se ekonomikám, které eh, hrají a budou hrát stále důležitější roli eh, na světovém poli, ale které zatím například nejsou příliš ochotné liberalizovat obchod se službami. Komise toto vnímá jako příležitost pro posílení našich cílů v oblasti obchodu a služeb, ehm, na které se soustředíme v DDA. To znamená, že naše participace v těchto jednáních se děje podle, ehm, podle ehm, pokynů rady eh, ve věci jednání DDA. Parlament budeme i nadále informovat o aktuálním stavu. Těšíme se na vaše názory. Já vám tímto děkuji za pozornost, pane předsedo. Uh, děkuji mnohokrát. Všimli jste si, že z toho vyplynula dvě témata EU-USA a dále služby a plurilaterální dohoda, eh, tedy alespoň úvodní diskuse, která by zkoumala možnosti dohody v oblasti služeb. A já se tady možná trošku odkloním eh, od běžného postupu, že bych měl začít eh, členy monitorovací skupiny pro USA a spíše zahájím diskusi tak, že dám slovo koordinátorům nejprve a zástupcům politických frakcí kteří pak eh, mohou dát slovo eh, svým členům monitorovací skupiny pro USA. Začnu panem Kasperem. Vážený pane komisaři, děkujeme vám mnohokrát za vaši prezentaci a děkuji vám také za vaši angažovanost v oblasti transatlantických obchodních vztahů. Musím říct, eh, že, že jsem velice vděčný za to, jak se k tomuto tématu stavíte vy, když jsem viděl, jakým způsobem se k němu stavili vaši dva předchůdci. Je dobře, že se v tomto procesu tak aktivně angažujete. Proč jsem tak vděčný? My už jsme v parlamentu v roce 2006, tedy před šesti lety, eh, jsme vyzvali komisi k tomu, aby do roku 2015 vypracovala integrovaný transatlantický trh. Z mého hlediska eh, snahy v této věci byly, řekněme, velice vágní. Eh, minulý rok v souvislosti s mou zprávou o zahraničním obchodu, v souvislosti s růstem a zaměstnaností jsme opět vyzvali komisi, aby v této iniciativě pokračovala, nebo respektive začala. Já jsem rád, že se konečně něco děje. Když se podíváme na svět kolem nás, vidíme, že se mnohé změnilo. Eh, to jsme si neuvědomili jenom my v Evropě, ale uvědomili si to snad i kolegové v Americe. Eh, protože váhy na světovém, eh, eh, ve světovém obchodu se mění, se přesouvají a eh, je potřeba podívat se na standardy v jednotlivých částech světa, ať už jde o standardy občanských svobod u nás, nebo technické standardy a co, cokoliv dalšího. Co to znamená? Potřebujeme lepší spolupráci přes Atlantik. Podíváme-li se například na to, že i americká strana pomalu vidí, že je zde potenciál, který lze využít, eh, tak jsem velice rád, že se vaše generální ředitelství v tomto tolik angažuje, abychom to stihli eh, v příštím roce, tedy tato jednání zahájit v příštím roce. Eh, bylo by prima, kdyby se nám to pomyslné letadlo také dokázalo zvednout ze země a kdyby se nám podařilo ho dostat někam do stratosféry a tam ho také udržet. Když se podíváme na to, co se stalo za minulý rok, když jsme jednali už roky a roky a nic se nedělo, tak bych byl skutečně skutečně opravdu rád, kdyby se nám pak podařilo nechat to letadlo přistát na druhé straně Atlantiku, což doufám, že v rámci svého mandátu stihnete a že tedy i v roce 2013 nebo na začátku roku 2014 budeme mít budeme mít eh, hmatatelné konkrétní výsledky. Máme nějaký eh, půl rok nebo tři čtvrtě rok, abychom se dobře připravili na ta jednání. Eh, já mohu říci za naši frakci, že vás plně podpoříme ve všem, co můžete udělat. Já myslíme, že to je v našem společném zájmu jsou to naše srdeční témata, témata jako je demokracie, lidská práva, práva občanů. A to jsou také zároveň věci, kde potřebujeme američany, na jedné lodi s námi, aby se nám podařilo dosáhnout výrazných změn na světovém poli. A prosím vás tedy, prosím, um, jednejte, eh, připravujte hloubkovou komplexní dohodu se Spojenými státy, bude to složitý úkol, eh, úkol legislativně velice náročný. Eh, chceme-li zavést vzájemné uznávání různých technických standardů a tak dále, bude jedině záhodno, když i my zde v Evropském parlamentu připravíme předpoklady pro to, aby se příslušná legislativní opatření mohla odhlasovat co nejdříve, respektive ideálně ještě předtím, než se začne vůbec jednat, ne až těsně předtím, než ta jednání budou uzavřena. Protože nechceme dopustit, aby eh, implementace eh, takovéto dohody selhala eh, kvůli tomu, že někde v Evropě někdo nechce něco odhlasovat. Já bych, eh, kolego eh, Vitale, poprosil, abychom společně s výbory Envy, ITRE, eh, TRAN a dalšími se zaměřili na to, co musíme udělat. Takže i Envy, ITRE, TRAN, ano, Agri výbor samozřejmě to taky, takže s těmito čtyřmi výbory bychom se měli podívat na ten seznam um, legislativ, které budou potřeba a jakým způsobem potřebujeme provést tu institucionalizaci, abychom dali mandát komisi k tomu, aby pak nevznikly problémy na poslední chvíli. A k tomu druhému tématu, to znamená k těm službám, já bych vám byl, pane komisaři, velmi vděčný, kdybyste nám mohli ještě jednou říci to, jak to tady vlastně je. Teď je tady skupina 20 států, které jednají, ale rád bych poslechl ještě jednou proč to nejde udělat v rámci VTO, kam to jednoznačně patří, že ano, aby nedošlo k nějakému nedorozumění teď. Eh, kdybyste mohli ještě jednou zdůvodnit, proč to nemůžeme dělat, proč to nemůžeme vyjednávat v rámci VTO, proč potřebujeme v rámci VTO, ale nikoli v multilaterálním rámci skupinu pouze 20 států, proč těch států není víc, zkrátka. Děkuji. Uh, yes, definitely. I think that's uh, significant. Ano, to je podstatnou součástí vyjednávání, která se bude věnovat regulatorní problematice. Proto bychom měli zcela jistě zapojit výbory, eh, které jsou příslušné v problematice vnitřního trhu, dopravy, životního prostředí a tak dále. Rozhodně bychom na to měli myslet. Také vám chci připomenout, já jsem na to původně zapomněl, že jsme se rozhodli v tomto výboru, že zahájíme eh, zprávu z vlastního podnětu. Eh, věnující se obchodním vztahům mezi EU a USA. Tuto příležitost nám nabídlo vydání průběžné zprávy. Zatím k tomu máme již harmonogram. 17. a 18. září eh, proběhne projednání návrhu stanoviska a 21. Eh, se bude jednat o pozměňovacích návrzích a pak v říjnu během říjnového plenárního zasedání se bude hlasovat o změněné zprávě. Rádi bychom se v této předběžné průzkumné fázi této činnosti také vyjádřili k problematice, především proto, aby pracovní skupina pro vztahy s USA přišla také se svým podněty do zprávy. Já budu také zpravodajem, tak, eh, také vzhledem ke své účasti v monitorovací skupině a nyní dám slovo Bertu Langemu, SHD. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři. Je samozřejmě správné a dobré, že konečně něco děláme proto, abychom měli partnerskou dohodu s USA. Musíme být i realističtí však. Máme zde celou řadu zkušeností eh, s různými snahami o vytvoření dohod, ať už v malých nebo větších věcech a zatím, eh, myslím si, si musíme ještě jednou zvážit, co je pro nás to nejdůležitější. Protože kromě otázky té všeobjímající legislativy, kterou musíme zvážit, tu máme otázku toho časového okénka. A vy jste, že já si myslím, že je jasné, že začít můžeme teprve po prezidentských volbách v USA. Všichni víme, že půl roku před um, midterm volbami v USA už jednání možná nebudou. Takže to máme nějaké okénko, které bude zhruba 1,5 roku dlouhé. A konec což znamená, že je zde nutné stanovit si priority, protože rozhodně nebude čas projednat všechno. A musíme se dobře podívat na to, zda například u cel nemáme eh, stanovit nějaká, nějaké priority, máme oblasti, kde máme cla velmi nízká na obou stranách a máme naopak i oblasti, kde jsou cla velmi vysoká. Například u e, nákladáků tam jsou sazby kolem 20%, konkrétně 22%, takže jde o to analyzovat cla a říci si, e, jaké jsou naše strategické zájmy. A pak i u těch necelních věcí e, bychom to měli udělat podobně. Například jednání o nějakém společném cyklickém měření emisí u nákladních vozidel, to já už eh, dopr- to je téma, které já už řeším několik desítek let a měli bychom konečně zajistit, že tato operace, která je velmi složitá, ale má i konkurenční aspekty, byla v této diskusi náležitě zohledněna. Já bych tedy prosil, aby v oblasti i netarifních věcí byla sta, byly stanoveny priority, priority tak, aby ten balíček, se kterým vás do USA vyšleme, pane komisaři, mohl garantovat realistický závěr. Děkuji vám. Uh, eh, Aldi Group? Uh, eh, ICR Robert Sturdy? EKR e, Robert Sturdy? Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, Stejně jak řekl Daniel, váš přístup mě těší, je osvěžující. <laughs> well, uh, sorry, was mine? Let's go back to because vraťme se, máme zde Marit... členku Eh, monitorovací skupiny pro EU USA. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem nevěděla, zda budete nejprve dávat slovo koordinátorům, nebo jak budete postupovat, protože já jsem také mimo jiné, kromě pracovní skupiny, členkou delegace do USA a věnuji se transatlantickým vztahům. A chci se zeptat konkrétně na jednu věc. V průběžné zprávě i ve slovech kolegů eh, zazněla Eh, záležitost příležitostí pro standardizaci technologií a vůbec eh, oblast nových technologií. Jaké příležitosti tam vidíte? A v tomto smyslu obecněji, co očekáváte? Eh, jak se to projeví na vztahu EU, USA a třetích zemí? strategicky také k obchodním záležitostem vůči Číně nebo dalším rozvíjejícím se ekonomikám. Budou spolupracovat už i. A nyní koordinátor zelených a také člen stále skupiny pro USA. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem vždycky velmi rád, když nás navštívíte a k této otázce. Daniel tady zmiňoval eh, představu letadla, které letí velmi rychle mezi eh, Evropou a USA. Je to takový Concorde. Ale poslední let eh, Concordu, když si podíva, vezmeme, tak na to bych si dal pozor, když takové letadlo letí příliš rychle. A když hovoříme o přibližování se vzájemně mezi EU a USA, tak eh, si musíme uvědomit jednak politický rozměr diskuse. Na jedné straně máme evropský přístup single undertaking a sektorový přístup americký. Eh, zda najdeme dohodu na typem vyjednávání nebo vůbec typem dohody, o kterou usilujeme. To by mě zajímalo. A za druhé, otázce eh, nařízení k otázce legislativní. Samozřejmě usilujeme o sjednodušení systému certifikace. Zároveň máme zásadní otázky jako geografická označení, eh, kulturní audiovizuální služby, to je důležité konkrétně pro Francii, eh, geneticky modifikované organismy, pak eh, záležitost hormonu eh, a podobně vzniká celá řada otázek, které eh, se týkají regulace předpisů a rozhodně tyto otázky se všechny nevejdou pod záhlaví netarifní bariéry, necelní bariéry. Musíme si uvědomit, jaká je kolektivní preference. Já si uvědomuji konkrétně, jaké stanovisko poslaneckého klubu strany lidové, eh, když se podíváme třeba na vztahy s Japonskem nebo s USA, eh, tak eh, můžeme také na základě toho od základu změnit E, svůj e, základ právních předpisů, ale to by znamenalo změnit pohled na Evropu. Když tady Ben zmínil problematiku kamionů, zmínili jsme také emise CO2 a americká nákladní auta e, například v tomto smyslu jsou zásadní. Měli bychom si uvědomit, která témata patří k těm, kde se sejdeme, kde existuje obchodní strategie nebo strategie zemědělská. A pokud existuje legitimní politická vůle prohloubit se spojenými státy obchodní spolupráci, tak by mě zajímalo, zda se opravdu budete věnovat všem těmto konkrétním otázkám a jak vidíte perspektivu do budoucna. Pokud mi dovolíte ještě jeden bod, protože jste také zmiňoval VTO, Předpokládáte, že dojde k dohodě o e, volné výměně mezi EU a USA? Jaká bude vícestraná perspektiva? E, protože když vyjednáváme s Japonskem, s Kanadou, s e, USA, tak problém je, že velké obchodní bloky v tomto smyslu budou vyjednávat velmi silně s VTO a Eh, v to situaci by současné uspořádání mohlo být narušeno. A Robert Sturdy, nejenom koordinátor za EKR, ale také člen monitorovací skupiny pro USA. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Uh, Pane komisaři, eh, já jsem velmi rád naslouchal vašim slovům. Naprosto jsem souhlasil, až dokud nezasnělo jedno slovo, která není to žádné nevhodné slovo, je to slovo zemědělství protože jakmile, a tady má pravdu, dostáváme se k hormonům, eh, GMO a BST. A jakmile o tom člověk začne, já si uvědomuji, že jsem se podílel na předchozím kole, urugvajském kole vyjednávání VTO a toto všechno se tam objevovalo. A to by všechno znamenalo, že to posune zemědělství dozadu. E, nemůžeme tedy vyjednávat o zemědělství úplně samostatně, e, protože můžeme diskutovat o tolika věcech spolu s USA, o pracovních příležitostech a podobně. Jak toto vnímáte v souvislosti s Eh, volbami, i blížícími se dalšími prezidentskými volbami v USA, protože tady jste zmiňovali 18-měsíční harmonogram. Pokud je realistický, tak je to fantastické. A Nakonec, jak se díváte eh, na eh, dohodu, o níž vyjednává USA s Tichomořím, bude to mít nějaký dopad na vaše vyjednávání. Děkuji vám mnohokrát, děkuji. A nakonec Helmut Scholz koordinátora, také člen monitorovací skupiny. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Já vám chci také poděkovat, pane komisaři. Ta zpráva eh, v podstatě mnoho slibuje. Máme zde pracovní skupinu, a to zaznělo i dnes. Eh, máme pracovní skupinu, která má vyjednávat o přípravě dohody o volném obchodu s USA. To je společný proces za účelem lepší konkurence a lepšího využívání přírodních zdrojů. Ovšem v Kodani se ukázalo, že eh, nemůžeme eh, tuto dohodu dát na pořad jednání, protože před, volbách, před volbami v USA se kongresmeni v, eh, obávali, že témata pracovní místa a růst nebudou v podstatě stěžejní. Takže já se chci zeptat, jak tato společná pracovní skupina má občanům USA a Evropy skutečně říci, skutečně zdůraznit a transparentním způsobem ukázat, jakým způsobem vytvořením takovýchto obchodních vztahů mezi oběma našimi velkými regiony budou vytvářena pracovní místa jak se do nich bude investovat, do sociálně inkluzivních a environmentálně udržitelných pracovních míst, jak se mají vlastně dělat, odkud budou a jakým způsobem budou dlouhodobým udržitelným způsobem podporovat produktivitu v USA a v Evropě. A e, to e, teď, já si myslím, že by v podstatě stačilo liberalizovat trhy, že ano. To nám velmi dobře odrází aktuální hospodářskou realitu v EU a USA. E, jakým způsobem tato liberalizace vlastně do značné míry selhává, že ano? E, ono, e, takováto dohoda v podstatě vede k odstranění duplicit v eh, hospodářských procesech, to znamená rušení pracovních míst. A bude trvat asi dost dlouho, než z těch nových struktur vzniknou nová pracovní místa. Já netvrdím, že to nutně vyvstane, Ovšem takováto dohoda krátko a střednědobě nebude představovat žádné zlepšení v této oblasti, takže eh, když se podíváme na ten konkrétní časový rámec a kolega Gaspary navrhoval dokonce i zrychlení těch jednání, tak eh, vlastně vzhledem k očekáváním občanů a občanek Evropy nemůžeme čekat, že jim to bude odpovídat. A eh, já se také chci vyjádřit k, to, k té oblasti zemědělství. Samozřejmě Eh, jde o to, aby se evropský trh otevřel eh, americkému zboží eh, v této oblasti. Jsou to téma velice ožehavá, která se diskutují na veřejnosti v podstatě denodenně a tato kapitola by podle mě měla jednoznačně být součástí této dohody. Vyloučitý zkrátka nes, nelze, nelze ji přehlížet. A já si myslím, že případně na ní potřebujeme samostatný proces. V té e, prozatímní zprávě, případně v té fina, finální zprávě by mělo být zmíněno také e, společný výzkum, synergie institucionálních možností, e, lepší e, posilování ochrany kapitalismem ohrožených pracovních míst v sektoru služeb, například v prostřednictvím veřejných bank. Potřebujeme politicko-soudržný přístup, který eh, požadoval kolega Gaspary v Evropském parlamentu Eh, já si dovedu představit, že za vašeho vedení ve spolupráci s ostatními komisaři v této pracovní skupině se to podaří. Nicméně vaše oblasti, za které jste zodpovědný, musí být transparentní v tom smyslu, jakým způsobem chcete dosáhnout našich stanovených cílů. Evropský parlament v našem usnesení, pravda, také neposkytl příliš konkrétního, ale vzhledem k samitu v červenci Eh, pardon, v červnu se nám pomalu na horizontu ukazuje, že i ze strany rady se rýsuje nějaký možný další postup, tak abyste vy mohli vypracovat finální zprávu, která bude skutečně odpovídat tomu, co má vaše pracovní skupina za úkol. Děkuji. Now, other members of this eh, committee, starting with Pablo. Další členové. Pablo, děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, nemohl než souhlasit s vašimi slovy, když hovoříte o významu obchodu pro vytváření bohatství, vytváření pracovních míst a pomoc, eh, abychom se dostali z krize v Evropě. Úsilí komise je chválihodné především co se týče vyjednávání do volném obchodu a podobně. Se Spojenými státy Evropská unie sdílí kořeny, zásady a společné hodnoty a sdílíme také cíl prosazovat volný obchod v našich regionech a také mimo ně, tak jak ukazují dohody NAFTA a další. Jednotný trh, ukazuje to také dohoda s Mexikem, Chile a Kolumbie, Peru. Ale měli bychom být ještě ambicioznější a zeptám se, jak komise vnímá perspektivy do eh, nejbližší budoucnosti, takové mega zóny volného obchodu, která bude zahrnovat Evropu i Severní Ameriku. Almentesir, SND. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji pane komisaři za vaše informace. Nejprve k vyjednávání se Spojenými státy americkými. Faktem je, že velká vize transatlantického trhu. Představuje krásný eh, projekt, který už tady prosazoval váš předchůdce, ale musíme si uvědomit, že autonomie předpisu, ale také autonomie obchodní politiky v EU je zásadní. Máme problémy s tím, že máme eh, vlastní ekologické předpisy, eh, hygienické předpisy, předpisy v oblasti zemědělství. A když vezmeme konkrétní příklad, například předpisy pro nákladní automobily, jak to tady zmiňoval kolega kolega Lange. Co se týče splnění emisních limitů, tak bychom se měli věnovat dopadům na hospodářství v jednotlivých sektorech, e, protože efekty, dopady mohou být marginální v mnoha oblastech, to jste sám řekl. E, když si uvědomíme, že jde o naše největší partnery v celém světě, tak je důležité se zaměřit na hlavní překážky, které vznikají. A pokud je odstraníme, tak eh, to bude mít zásadní dopad na průmysl, na zaměstnanost a celkový dopad na hospodářství. A ještě bych chtěl říci mm, eh, k problematice vztahu s Mexikem, protože v USA samotném eh, existuje velice integrovaná zóna spolupráce, v rámci amerického kontinentu, ale v souvislosti s Mexikem vznikly problémy již pro Spojené státy. E, proto by mě zajímalo, zda dohoda e, mezi EU-USA by e, usnadnila dovoz výrobků vyrobených v Mexiku, aby na základě zákonu o volném obchodu se tyto výrobky mohly dostat i do EU. A pokud správně rozumím vašim plánům, tak v rámci VTO jste zmínil eh, pravidla, eh, která by se týkala zhruba dvacítky eh, zemí. A otázka, kterou chci položit se týká obecného rámce rozvoj, ko, kola e, z Dauha. Tam se nepředpokládá absolutní reciprocita mezi průmyslovými státy na straně jedné a rozvojovými státy na straně druhé. Nemohlo by to způsobit problémy, protože na jedné straně máme veřejný e, trh a tady by mě zajímalo, jak jaký je názor komise, zda bude opravdu požadovat reciprocitu, tedy úplné otevření veřejných trhů eh, v těch nově se rozvíjejících ekonomikách. To tady bylo eh, Eh, zmiňováno několikrát, protože eh, je snaha chránit investice a zda by se tedy oblast služeb naprosto otevřela, včetně síťových odvětví, oblasti eh, dodávek vody, energetiky a podobně. A zda je tam zaručen prostor pro vnitrostátní politiku. Pokud dojde k vícestrané dohodě, tak zda třeba místní organizace nebo státní zpráva a samozpráva její orgány, zda eh, budou tedy nuceny otevřít eh, svůj systém i vůči systému z jiných států, protože to by mohlo vytvořit politické problémy. Děkuji. Pani Muscardini, EPP. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Nepochybně se jedná o významný, ambiciozní projekt, přičemž některé jeho aspekty eh, naznačují, že se věci budou dál vyvíjet. Je to ovšem eh, záležitost, eh, která je také dosti citlivá. Připojí se ke kolegům, kteří zdůraznili, že zemědělský sektor, a tedy zemědělsko-potravinářský sektor, musí být řešeny do jisté míry samostatně, neboť rozmanitost, rozdíly mezi Evropskou unii a Spojenými státy jsou značné, ať už je řeč o geneticky modifikovaných organismech nebo e, jiných aspektech. Spojené státy již e, zakázaly některé e, například některé druhy porážky, které jsou e, v Evropě zatím stále uplatňovány. Takže e, v tomto sektoru zemědělském či zemědělsko-potravinářském musíme e, my v Evropě čelit nové situaci se všemi problémy, které z toho vyplývají. Takže tento aspekt by nás měl přimět k maximální obezřetnosti neměli bychom eh, pochopitelně na to zapomínat u některých velkých ambiciozních projektů. Eh, tam je možné mít určitý trojuhelník, to znamená i ze státy, s nimiž Spojené státy uzavřely eh, dohody a s Evropou. Tam by mohly být i nulové celní sazby. pokud tato dohoda projde, tak pak, abych uvedl takový lapidární, abychom uvedli tak, takový lapidární příklad, tak když jsou tady určité produkty Spojených států, které platí označení původu, tak by to pro nás Evropany možná nemuselo platit, nebo pro tyto produkty by mohl platit princip vzájemného uznávání, čili kdyby nám Spojené státy poslali některé produkty, musíli označit jejich původ, protože i tady jsou značné problémy v této oblasti. Nechci to dál protahovat, protože každý, myslím si, že eh, naš, naši kolegové mohou stejně dobře jako já poukázat na celou řadu Eh, relevantních aspektů. Je každopádně důležité, abychom postupovali eh, krok za krokem po etapách, abychom identifikovali ty oblasti, u nichž bychom eh, se měli spíše vyhnout nějakým, nějakému, nějaké, nějakému zablokování a pak bychom měli upřesnit jednotlivé body, protože, jak říkám, jde tady o reciprocitu, o pravidla původu. To všechno vyžaduje ještě další upřesnění, abychom mohli v klidu postupovat. A nyní paní Andersdate, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, že mohu položit eh, otázku, která je dosti podrobná. Od roku 89 Úřad obchodního zastoupení Spojených států každý rok připravuje speciální zprávu, kde se hodnotí práva duševního vlastnictví ve vztahu k třetím zemím. Země, které jsou identifikované v této mimořádné speciální zprávě, pak mohou být terčem odvetných opatření ze strany Spojených států, dokud nebude americký zástupce mít, eh, se moci přesvědčit o tom, že jsou podmínky splněny někdy skutečně i členské státy, jednotlivé členské státy z Evropské unie jsou v této zprávě. Já jsem požádala o písemný, písemný, písemné vyjádření, které dostalo vaše DG, DG Trade, ale odpověď je nesmyslná. Říká se, že komise se již stačila, snažila řešit, řešit Eh, tento seznam, teda tyto, tyto zprávy v roce 99, ale v zásadě je to všechno v pořádku, pokud eh, skutečně reálné sankce procházejí orgánem pro řešení sporů v rámci VTO. Ale přitom pro Spojené státy a jejich obchodní zastoupení to je stále silným diplomatickým nástrojem pro vyvíjení tlaku na jiné státy, včetně členských států Evropské unie, Eh, kdy se fragmentarizuje eh, systém, eh, systém autorských práv Evropské unie, který už tak je dost rozště, rozštěpený. V roce 99 jsme neměli ještě harmonizované vymáhání v rámci Evropské unie, ale teď vaš, vaše DG říká, že od roku 2004 máme harmonizovaná opatření, už je to v pořádku. Přitom ale Spojené státy pořád mají ještě na seznamu čtyři individuální státy Evropské unie. Přitom tyto státy již implementovaly směrnici o právech duševního vlastnictví z roku 2004 a Španělsko, které uplatnilo tuto směrnici. Přitom pořád ještě v roce 2011 bylo na tomto seznamu dokonce eh, muselo jít nad rámec těch eh, stanovených opatření, aby z tohoto seznamu bylo vyškrtnuto. Takže komise, mě by zajímalo, jakou budeme mít strategii pro řešení zemí na tomto seznamu. Jinak budeme mít neustálá omezení a výjimky a potenciálně ještě více rozptýlený režim vymáhání, což by podle mě byl velmi špatný začátek, eh, špatný vstupní krok do digitálního světa. Proto by mě na to zajímal váš názor a komentář. Ano, děkuji. A ještě poslední. Tedy poslední, já jsem poslední řečník. Jen dvě otázky týkající se jednotlivých témat. Takže vztahy mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Já jsem spolu podepsal dopis adresovaný komisi a radě, který povzbuzuje komisi v tom, aby uvažovala o možnosti uzavření, amb- uzavření ambiciozní dohody se Spojenými státy. V tomto dopise ovšem podtrhujeme také význam respektování specifických zájmů Unie. Eh, zeměpisná označení už byla zmíněna, eh, bezpečnost potravin, normy v případě potravin, environmentální eh, normy. Čili co vede komisi k tomu, že věří, a proč bychom my měli věřit, že Spojené státy, které od jak živa vždy odporovali v těchto věcech, vždy se jim bránili, co je vede k tomu, že by mohli nakonec udělat ústupky? Za jakou cenu bychom od nich mohli tyto ústupky získat? U tak citlivých otázek, nejen pro nás, ale i pro ně. Tady potřebujeme jasnou odpověď v již v raném stádiu. Dále, pokud jde o dohodu o službách, tak eh, komise se účastní jednání v souladu se směrnicí o vyjednávání o DDA. Kdy si myslíte, že bude potřeba konkrétní mandát potřebný na vyjednávání, až už to bude dojednané vlastně, anebo ještě někdy předtím? Aby se mohl řešit mandát a aby v tom, eh, k tomu mandátu se mohl parlament vyjádřit. Takže prosím. Já vás nechci nějak nechci nějak omezovat ve vaší odpovědi. Klidně mě omezujte. Ale vy jste tu hostem. Takže otázka týkající se napětí mezi tím multilaterálním a plurilaterálním um, aspektem tak eh, pokud jde o dohodu o službách na multilaterální úrovni, tak to byl, tady byl náš požadavek už v Ženevě a v Hongkongu jsme konstatovali, že bychom měli eh, se postarat o paralelní pokrok v multilaterálních jednáních i o službách než že to nemůže být omezeno jen na zemědělství. Ale odpověď je jediná, a to je to také jediná, kterou vám mohu dát, že musíte mít někoho, kdo je připraven s vámi hovořit. Jinak je diskuze dosti těžká. A v případě služeb těchto 20 zemí je připraveno vyjednávat, ty ostatní nikoliv. Ať už eh, je to dobře nebo špatně, to jsou fakta. My jsme jasně řekli, že chceme, aby se jednání řídila pravidly GATT, protože ta architektura je tady jiná. Kdybyste vzali ten systém, tu, tu převzali architekturu amerického přístupu ke službám, tak tam se to podstatně liší od eh, architektury GATS. Takže by to stejně nešlo začlenit do eh, té eh, multilaterální formy. Pak je tu také jasná červená linie nepřekročitelná, tedy že by, se to mělo, že by to mělo vycházet právě z té linie architektury GATS. Um, ehm, Argumenty Spojených států a dalších by mohl být, že z hlediska věcného to možná nemá dopad eh, na eh, ten obsah, ale jde o to, jestli pracujete v určitém formátu, který byl dohodnut na nějaké multilaterální úrovni. Čili je to o tom, jak používáme třeba negativní a pozitivní výčty. Ano, nakonec výsledek může být stejný bez ohledu na postup, ale multilaterální postup je ten, který se používá v rámci GATS a proto je to ten, eh, kterým bychom eh, se měli řídit a ne nějaký jiný. Pan Lange, mně se líbil ten, eh, to vaše podobenství protože každopádně mně se zdá, že když to, když mně se zdá, že jsou, tady je řeč přesně o tom, co považuje za pozitivní v americké kultuře, umění eh, nej, není jenom od evropských malířů, ale i amerických, ale samozřejmě jde o to, aby reagovali a aby respektovali evropské standardy. To je jediná možná odpověď. Paní Skáke nám, se nám vytratila. Pokud jde o e, normalizaci, tam máme takový dvojkolejní přístup. Na straně jedné požádáme jednotlivá průmyslová odvětví, aby předstoupila se svými návrhy k tomu, co by se v jejich odvětví dalo udělat. To je součástí konzultací, které teď zahajujeme Toto je přístup, který by z krátkodobého hlediska mohl být nejpřínosnější. Zároveň však potřebujeme i strukturální přístup zaměřený do budoucna. My se o to, jsme se o to snažili v rámci TEC a bylo to korunováno určitým úspěchem, ale skutečně to vyžaduje hodně času, hodně úsilí. Takže středně době bychom se měli snažit přijít s jakousi sdílenou strukturou, která by zajistila eh, stanovení norem pro oba bloky zároveň. Ale zároveň by to byla struktura společná. Jak přesně by to fungovalo, to už je jiná otázka. To teď nejsem schopen podrobně říci, protože nad tím se ještě musíme více zamyslet. Ale potřebujeme k tomu společný nástroj. Ať už tak, či onak. A pak již se nabízí pouze otázka, jaký by měl být mechanismus pro řešení sporů při takovéto normotvorbě, jestli by měl existovat jakýsi soudní rozhodčí orgán, na který se mohou obrátit společnosti a jednotlivci, jich se eh, tato eh, regulace týká. Je to každopádně inovativnější, bude to potřebovat více času. Všim základní myšlenka, že bychom měli zájemně přijímat své standardy a tak dále, což byl v podstatě základ vnitřního trhu. Já myslím, že toto nemůže fungovat mezi Spojenými státy a Evropou. Já v to nevěřím. Je to je to, není to pevně zakotveno v realitě. Dále dopady na třetí státy. Existuje jistá politická logika tohoto úsilí a to, že svět se mění. Mění se velmi rychle. A pokud si v něm chceme udržet svou pozici, pak budeme muset upevnit naše postavení. Ale samozřejmě to musí být s ohledem na specifika obou bloků. Pane Žado, já myslím, že to musí být dohoda zastřešující. Jak se říká single undertaking. Jak tady je ten terminus technicus pro to. A v těch diskuzích jistě se objeví ještě některé niance k toho, tohoto přístupu, ale ta základní myšlenka, ta myslím, že již je přijatá, že se na ní shodneme a že nás to k něčemu povede. A samozřejmě zaměřit se jen na tarify a nechat stranou všechno ostatní. No ono mezi námi už za stolik tarifů není. Ačkoliv, když se podíváme na úroveň eh, transakcí mezi námi, tak to v konečném důsledku jde o vysoké částky, protože tady jde o obrovské množství jednotlivých operací, jednotlivých transakcí, ale pokud se zaměříme jenom na toto, tak je to vlastně jenom eh, jiný způsob, jak dotovat eh, naše podniky na obou stranách. A uniká nám eh, ten zbytek, takže myslím si, že ta dohoda by měla být daleko širší, aby měla opodstatnění. Souhlasím s panem Žado v tom, že netarifní bariéry nejsou bariéry technické. Je to spíše eh, něco, co zrcadlí politickou realitu. To je, a to je jiná eh, záležitost, věc, eh, to jsou věci, které se liší ve Spojených státech a v Evropě. Tady je to vysoce politické. a není snadné najít e, řešení. Naopak, jestli to bude mít do, eh, dopad na tu multilaterální e, úroveň, já osobně se více kloním k multilaterální dohodě. Snažit se uzavřít dohody bilaterální to vyžaduje obrovské úsilí, není to snadné, ale v současné době je to řešení jediné, neboť nám chybí základní dohoda, která by byla předpokladem pro řešení multilaterální. Takže v tuto chvíli jiné řešení nevidím. Je to možná chyba, ale ta chyba není na naší straně. A postupně musíme tedy v mezidobí otevřít některé trhy našim producentům a našim službám. Pane Sturdy, vám jde tedy o zemědělství a spíš byste ho dal trošku stranou. Máte dobré vztahy se spojenými státy. Mohli byste být naším ambasadorem, abyste je přesvědčil. A těšíme se na vaše pozitivní výsledky této snahy. Dopad voleb. Nebudu se vyjadřovat k volbám ve Spojených státech. To mi nepřísluší, myslím. Kdokoliv v tomto sále by o tom mohl uvažovat lépe. Takže k tomu nemám co dodat. A pokud jde, pokud jde o TPP, to je částečně politicky inspirovaný projekt. Ale tak to bývá vždy u dohod o volném obchodu. Konkrétně pokud jde o TPP, tak eh, to, ten politický význam je ještě širší. Možná to nevychází z úplně schodné analýzy, jakou máme my ve vztazích mezi hlavními subjekty eh, v ekonomiky a geopolitiky. My máme také určitý přístup k Ázii, s řadou partnerů z ASEANu, snažíme se dohodnout s Indií, nastartovat jednání s Čínou. Takže v úvozovkách máme takovou azijskou politiku, která je však méně navázána na čistě politické zřetele. Teď jde o to, co to, jaká, jak, jaký pohled analytický je správný. Vždycky existuje určité politické eh, zázemí, politické pozadí eh, ekonomické, ekonomických jednání. My se musíme rozhodnout, eh, čemu, co zdůrazníme. Pan Scholz. Tady myslím, existuje rozdílný názor tedy pokud je úplně úplné zásady, jestli věříme ve, ve volný obchod nebo ne. Nevím, jestli přesvědčím pana Šolce. Mně se zdá, že to bude těžké, ozvlášť protože už tu není. Ale nevím ani, jestli by se mi podařilo přesvědčit zítra nebo za rok. Možná je tady zkrátka principiální rozdíl názorů když zabráním tedy zabránit eh, zdvojování a tím pádem zabránit eh, ztrátě pracovních míst, no to je prostě to určitý názor, odlišný názor na to, co by ekonomika mohla a měla dělat. Ale konec konců nechme to tak, je to součást demokracie. A pan Zálova, dohoda s Evropskou unii a eh, Amerikou tak myslím, že nejprve bychom se měli zaměřit na Manhattan a pak Berlín. Další odpověď. Vy jste odkázal na dohodu NAFTA. Na první pohled to nemá dopad na dohodu s námi, protože v každé smlouvě jsou pravidla o původu výrobku, a proto uděláme vše nezbytné pro to, aby tato pravidla o původu neměla za, mm, za příčinu, že třeba mexické e, výrobky k nám získají přístup přes Spojené státy. To je jistě důležitá kapitola. To se týká také dohody s Kanadou. Může dojít k určitým kumulacím a tak dále, ale myslím, že eh, toto nebezpečí tu není. A ještě ke službám. Lze, to je něco, s čím se počítá. Ano, vy jste položil otázku týkající se Eh, dohodě o službách v rámci GATS můžeme odstranit určitý počet odvětví, to tež se týká audiovizuálních služeb a myšlenky privatizace eh, těch obecných pravidel, která jsou eh, v dohodě o GATS. Tady si myslím, že tady může být určitá výhrada, je tu taková možnost. A ještě další, nevím přesně, kdo to byl. Odpovědět hned je těžké. Každopádně muselo by to být zmíněno v samotné dohodě. Ovšem poznamenal jsem si vaši připomínku. A paní Andersdotter. My jsme se snažili najít odpověď na, vaši velmi, na váš velmi podrobný dotaz. Jistě, že já chápu, že vám jde o důsledné prosazování e, práva duševního vlastnictví na internetu navzdory vašemu odporu k akta my nesouhlasíme s tím uvede, uváděním eh, zemí jako Španělsko na tom seznamu, přestože tyto země plní své podmínky. Pokud Spojené státy neuplatňují jednostranná opatření, nemůžeme s tím nic dělat. Zprávu si můžou vypracovat, v tom jim nemůžeme zabránit. Můžeme to, o tom hovořit s našimi americkými protěžky a my zas máme Spojené státy v našem vlastním eh, průzkumu, v naší vlastní studii, pokud jde třeba o ten irský eh, případ, eh, který se týkal hudebního průmyslu. Nikdo nemůže nikomu bránit vypracovávat zprávy. A ještě pan Morera, jak jsem řekl v úvodu, tady vycházíme ze stávajícího mandátu takže se domníváme, že nepotřebujeme mandát nový. Ale samozřejmě, pokud Evropský parlament soudí, že by měl vypracovat usnesení nebo zprávu nebo cokoliv týkající se mandátu, je to možné. A my vaše eh, postřehy vezmeme potaz ale vycházíme ze stanoviska, které zatím eh, nebylo spochybněno, že můžeme jednat na základě existujícího mandátu. Vím, že postojem Evropského parlamentu je, že než se rozhodne o mandátu, měla by být možnost se vyjádřit. A to je právo, jež vám přísluší. ale pokud je to už stávající mandát, tak se to možná musí uplatňovat trochu jinak. Ovšem samotná myšlenka vypracování nějaké zprávy nebo něčeho, to je v rámci vaší působnosti. Dokonce to vítám. Nemám s tím žádný problém. Děkuji vám, pane komisaři, my se nad tím zamyslíme. Děkujeme ještě jednou, že jste mezi nás přišel. Byla to velice plodná výměna názorů a brzy si ji zopakujeme. Minimálně, eh, až budeme diskutovat eh, o našich zprávách na stejné téma. Takže se s vámi loučíme, pane komisaři, naschledanou. Tak a už trošičku nestíháme, takže body 16 a 18. Je to společná rozprava o třech stanoviskách, třech návrzích stanovisek. A jde o takzvaný balíček e, o veřejných zakázkách. Jsou to iniciativy, které nahradí stávající iniciativy za které, eh, u kterých je výbor IMCO příslušným výborem, ale protože Toto má i vnější rozměr, to znamená, veřejné zakázky mají i vnější rozměr. Eh, připravujeme vlastní stanovisko. Naše, eh, náš navrhovatel pro tyto tři témata je Gianluca Susta, kterému nyní dávám slovo. Děkuji vám, vydalím. Vidím, že dostupný čas eh, se mi poněkud pokrátil. A proto budu co nejtelegrafičtější. Začneme jednou formální věcí, konkrétně harmonogramem. Termín pro pozměňovací návrhy je eh, u těch eh, veřejných zakázek a e, u těch e, e, u toho 18. je 18. července. A všem já bych u těch koncesí rád požádal konkrétně o prodloužení a konkrétně na 3. září nebo na 18. září, protože tak jako tak hlasování v IMKU bude až v prosinci 2012. To znamená, eh, že bychom měli více času na pozměnění směrnice o koncesních smlouvách. Jedna z věcí, kterou jsem zjistil, je to, že zpráva IMCO uvádí eh, určité problémy, respektive se zprávou IMCO souvisí určité problémy o předložených pozměňovacích návrzích což znamená, že myslím, že ty koncesní smlouvy bychom my měli odhlasovávat poněkud později, protože myslím si, že času je dosti, i když nám te, eh, pozměňovací návrhy přijdou až v září. K obsahu teď. Nebudu opakovat to, co zaznělo naposledy o tom, jak je toto důležité. Evropský trh je velice otevřený, z 85% otevřený, dalo by se říci, pokud jde o přístup třetích stran na evropský trh. Ve světě naopak se nedá říct, že by někde byla politika otevřít trh veřejných zakázek. Evropský přístup do USA je 12%, 23% je to zhruba v Japonsku, v Jižní Koreji asi 50% ale doufáme, že s FTAčkem, které chceme odsouhlasit, se to do budoucna vylepší. Všechny tyto země a regiony eh, mají zhruba 85% přístup na náš trh. Eh, v kontextu mezinárodní dohody podle pravidel VTO, které jsou v platnosti od roku 1981, Evropská unie a její členské státy jsou samozřejmě rovnocenými partnery. A to je vlastně jediné, jediné opatření, které řídí mezinárodně veřejné zakázky. Představuje to zhruba 3 světového HDP. Ovšem ta pravidla nejsou platná pro všechny, pouze eh, pro těch 15 z celkem 42 členů VTO a 12 z nich je eh, členskými státy EU pak to jsou dva je 22 pozorovatelských států a ty smluvní strany jsou většinou průmyslové země, rozvojové země tam žádné nejsou, ani žádné rozvíjející se ekonomiky tam nejsou. Eh, jednání o přístupu Číny probíhají, eh, podobné to je i s Ukrajinou a s Jordánskem. Jsou zde velké rozdíly, pokud jde o závazky ze strany jednotlivých partnerů. Hlavní obchodní partneři mají často i velké výhrady k těmto procesům. Dostanuli se teď ke konkrétním aspektům jednotlivých pozměňovacích návrhů, které jsem předložil jak pro veřejné zakázky, tak pro ty veřejné služby. Tak ty souvisí s tím, co jsem zmínil. Jednak eh, některé z nich eh, se snaží vyjasnit mezinárodní kontext, v rámci kterého ta směrnice o veřejných zakázkách a veřejných službách eh, mají být vnímány. Nový návrh komise obsahuje odkazy na mezinárodní veřejné zakázky, eh, Evropskou unii, ale ty odkazy jsou velmi sporadické. V oblasti mezinárodních veřejných zakázek Evropská unie už tak má velice ambiciozní politiku otevření se vůči mezinárodnímu trhu, takže já ještě jednou žádám o reciprocitu v této věci a eh, do toho návrhu jsem vrátil, eh, respektive jsem to, co navrhli pánové Barnier a de Gucht, navrhli, upravil eh, podle formy nařízení, řekněme. To znamená, vracíme se vyloučení veřejných zakázek, pokud jde o e, nástroje vyloučené z mezinárodních smluv, to znamená ani veřejné služby, ani koncese a vlastně ani tady ta, to, ta směrnice o veřejných zakázkách neopakují to, co bylo obsaženo v tom původním návrhu směrnice o veřejných službách, to znamená zejména o možnosti vyloučení abnormálních nabídek pocházejících ze třetích států. Pakliže by ty směrnice prošly tak, jak je navrhla komise, ale to nařízení Barnier de Gucht neprošlo, bylo by to byla by tato oblast v podstatě celá, zcela nepokryta, takže já tu, ten eh, pozměňovací návrh o reciprocitě sem chci vrátit, protože svým způsobem se tak vracíme k tomu, co bylo v té původní směrnici o veřejných službách. Rovněž sem zahvádíme silnější příslušní kritéria pro eh, eh, veřejn, výběrová řízení s malou cenou. Zejména vylučujeme nabídky eh, nižší o více než 50% než všechny ostatní nabídky a je zde také požadavek žádosti o informace v případech, že nějaká nabídka je o 30% nižší než všechny ostatní. Eh, pak také eh, chceme informace ve všech případech, kdy máme podezření, že ta nabídka je abnormálně nízká. Kromě mezi mezinárodními Eh, mezinárodními směrnicemi hovoříme o ILO usnesení 9040, kde se hovoří o pracovních podmínkách, o mezinárodních závazcích, eh, které musí velcí operátoři respektovat. Eh, poté ve spolupráci s výborem IMCO a příslušným zpravodajem pracujeme na sociálních, pracovních a zaměstna, zaměstnanostích ustanoveních. Hovoříme také o životním prostředí ale řekli jsme si, že ve výboru INTA musíme dát větší pozor na vztahy se třetími zeměmi. Navýšili jsme limit eh, prahový limit pro eh, interní procedury z 90 na 100% a máme zde cíl aktů v přenesené pravomoci Eh, o harmonizaci eh, prahových hodnot v souvislosti s novými institucionálními dohodami v Omnibusu 1 a v Omnibusu 2. Vzhledem k tomu, jak probíhala zasedání s ostatními výbory, si myslím, že v příštích několika dnech budu předkládat ještě několik dalších pozměňovacích návrhů, pokud jde o pozdní platby a příslušnou směrnici. Bude se jednat o obecné zásady, které je potřeba podle mého názoru zmínit. Je zde také odkaz na udílení veřejných zakázek eh, při respektování řádných pracovních podmínek a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Eh, je zde také eh, přísnější odkaz na pracovní právo a ochranu životního prostředí, jak už jsem říkal, a pak také přemýšlím o dalším pozměňovacím návrhu, který by se týkal vypracování jaksi té nejnižší nabídky. Pan Tarabela už na tom pracuje e, jako hlavní zpravodaj. A to je v podstatě z mé strany všechno a těším se na otazy kolegu. Děkuji, Gianluco. Teď tedy stínový zpravodajové, e, pan Jaroslavský EPP. Děkuji, pane předsedo. Hovořím jménem paní Hanzlik, která je naší stínovou zpravodajkou. A budu hovořit polsky. Řečník bez mikrofonu. Sorry. Eh, pani Hanzik pragnie poděkovat panu Suště za propozici. Omlouvám se. Eh, Paní Hanzlik chce poděkovat panu Sustovi za návrh zprávy. A děkujeme také za pozměňovací návrhy. Eh, protože je přesvědčena, že tyto pozměňovací návrhy se ubírají správným směrem. Doufám, že nebudou žádné problémy při nalézání kompromisu. Ovšem, je zde několik aspektů, které chce zmínit konkrétněji. Jednak se to týká projektu PPP, spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Podle jejího názoru způsob, jakým komise tyto návrhy připravila, omezuje možnost využívání příslušných výjimek, protože zde je ještě vyšší procentuální práh, pokud jde o navrhované aktivity veřejných institucí. Paní Hanzlik by eh, ráději formulovala toto ustanovení nějakým způsobem, který by reflektoval rozhodnutí Evropského soudního dvora. Soudní dvůr totiž hovoří o zásadní součásti aktivit a my bychom neměli jít eh, dál, než kam zašel soudní dvůr. Neměli bychom se pokoušet eh, stanovit to, zda zásadní část znamená 89% nebo 90%. Toto ustanovení by mělo být flexibilnější. Pokud jde o princip vzájemnosti, eh, samozřejmě je potřeba tuto věc zdůrazňovat, protože veřej, eh, evropský trh veřejných zakázek je i nadále nejotevřenějším trhem na, evro, na eh, světové úrovni. A my bychom měli cílit na to, že zajistíme spravedlivý podíl malých a středně velkých firm, evropských malých a středně velkých firm na tomto trhu. A musíme se také více zasazovat o prevenci diskriminace, vůči evropským malým a středním podnikům. Je rovněž nutné zdůraznit téma zachování náležité rovnováhy a opatrného postupování v této věci. Naše stínová zpravodajka navrhuje vyloučit princip, který je zmíněn, eh, který je odkázán v článku 40 odstavec 4 to znamená, že to jsou veřejné zakázky pro sociální služby. Paní Hanslik si myslí, že opět i zde zacházíme příliš daleko, protože máme oddělené nařízení ohledně sociálních služeb, to je v kapitole 3, v článku 3, ale zdá se, že to je mimo pole působnosti našeho výboru. Paní Hanslik by ráda předložila několik pozměňovacích návrhů, zejména pokud jde o výjimečně nízké nabídky, což je velice důležité téma, které je potřeba vyřešit. Je dobře, že komise navrhuje pro tuto oblast zvláštní ustanovení. Nicméně eh, to ustanovení ve své eh, momentální podobě by mělo být jaksi podrobnější. Proto paní Hanslik předloží pozměňovací návrhy k této věci. Rovněž u těch eh, neobvykle, nebo u těch výjimečně nízkých cen, to je také paní zpravodajka zmiňuje, paní stínová zpravodajka, protože eh, když se má podat alespoň pět nabídek, zdá se jí to zbytečné, takže by to ráda odstranila. Děkuji. Děkuji vám. A nyní eh, stínový zpravodaj za zelené. Le, le, le, Děkuji mnohokrát. Zpravodaj eh, navrhuje v souvislosti s diskusí o uzavírání koncesních smluv ehm, to, co zjistíme, ehm, zjišťujeme vzhledem k posledním zprávám z parlamentu, ehm, když navrhuje odložit rozpravu, k této problematice. Musíme si uvědomit také problematiku dist narušení rovnováhy jednotného trhu, když se hovoří o revizi směrnici, tak zatím tam nebylo, eh, nebylo zjištěno žádné narušení rovnováhy na trhu, které by nás nutilo právě k tomuto přeskumu. A proto eh, tak tedy se vyjadřil par- parlament v říjnu a když bychom se chtěli opět obrátit eh, k tomuto názoru, tak eh, se musíme ptát, zda je tedy nezbytné provést revizi směrnice a k těm dalším prvkům. Eh, chápu to přání dosáhnout vyšší reciprocity. To odpovídá politickým cílům, ty jsou legitimní, ale Eh, podle nás toto nemůže být jádrem eh, změn, které navrhujeme. Například transatlantické vztahy. Síla Spojených států v obchodních vztazích a politicko-obchodních vztazích vychází z průmyslové politiky a výrazné politiky zemědělské také velice jasné. V Evropě máme zemědělskou politiku. A ať se nám to líbí nebo ne, eh, Robert to by se to určitě nelíbí, ale to vždycky determinovalo eh, evropský postoj těm vyjednáváním. U nás nemáme průmyslovou politiku v podstatě, protože každá otázka týkající se obchodu eh, pro nás vede k otázce, co chceme hájit. Hm, a myslím si, že naše politika eh, společného trhu, eh, eh, která představuje podstatnou část naší ekonomiky, ať už jde o vztahy s Jižní Koreou nebo s Kanadou, když hovoříme o 18, 19, 20 procentech naší ekonomiky, tak toto si žádá definovat, co to znamená, když hovoříme o veřejných trzích, tak pro naši ekonomiku eh, to znamená správnou interpretaci eh, obchodní politiky a my zelení se domníváme, že priorita malých a středních podniků nesouvisí jenom pouze s přístupem na jednotný trh, ale také na veřejné trhy v Evropě. Eh, přístup ke státním zakázkám tedy. Eh, a proto, když si tu otázku obrátíme, když slyšíme, co řekla komise, tak můžeme diskutovat o, pří, eh, o místních problémech. Když eh, se podíváme třeba na situaci v Kanadě, v Ontáriu, máme i tady také politiku obnovitelných zdrojů energie, která vychází ze spoda, z lokálních iniciativ. A já myslím, že tady máme velmi málo nástrojů v průmyslové politice, které by byly dostupné, které by nebyly nákladné. A právě proto eh, by se tyto trhy měly otvírat malým a středním podnikům, včetně tedy státních zakázek, a tak, aby nám umožnili reindustrializaci tam, kde chceme udržet průmysl v Evropě. Právě toto by mělo být součástí naší práce i do budoucna. Děkuji. A nyní paní McClarkin, EKR. Děkuji, dobrý večer. I já chci poděkovat zpravodaji za spoustu práce, kterou odvedl při přípravě tohoto stanoviska. Je naprosto zásadní, abychom využili příležitosti a vytvořili rámec pro zadávání veřejných zakázek, tak, aby to odpovídalo potřebám dneška, abychom zvažovali také aspekty hospodářské krize, kterou procházíme. A zároveň bych chtěla položit několik otázek, například prahové hodnoty pro koncesní smlouvy. Eh, zpravodaj navrhuje rozlišení mezi službami na úrovni 2,5 milionu euro pro služby eh, a 5 milion pro eh, jiné typy koncesních smluv. Já bych tady velice ocenila vysvětlení ze strany zpravodaje, proč to rozlišení tam vůbec zavádí. Eh, zda si myslí, že díky tomu bude možné získat lepší hodnotu za peníze, ale já se obávám, že to bude mít nakonec negativní efekt v tom, že celkově tyto zakázky budou dražší. Máte tedy k tomu nějaké podklady, nějaká podkladová čísla, eh, z kterých jste vycházel při tom rozlišení a možná komise by nám k tomu mohla doplnit nějaké informace. Také chci požádat pana zpravodaje o konkrétní e, návrhy 4.5.23, co se týče nařízení o veřejných zakázkách, které odkazuje na nástroje reciprocity, které připravila komise, nyní navázáno na legislativní pracovní program. A já bych tady eh, trošku chtěla varovat. E, neměli bychom přímo citovat z navrhovaného nařízení, protože to ještě bude procházet změnami. Měli bychom spíše odkázat na příslušné nařízení, neměli bychom doslovně citovat. Je to velmi důležité podle mého názoru a mm, rozhodně nás ve výboru čeká hodně práce a doufám, že mi zpravodaj zodpovíme dotazy a zapracuje některé moje připomínky. Děkuji. Gaspari, Pepe. Děkuji, vážení kolegové. Já bych byl velmi vděčný, kdyby pan spravodal, spravodaj mohl pohovořit, eh, respektive popřemýšlet o, o ně, některých svých návrzích. V podstatě podporuji to, co píše. Eh, obsahově se naše názory moc neliší, ale jde o dvě věci. Jednak ta eh, zásadní otázka, jaká je naše zodpovědnost jakožto výboru, a to druhé, to je velice důležité, to je ta externí dimenze veřejných zakázek, kde už nějaké pozměňovací návrhy podány jsou. To je přesně eh, ta oblast, kde je náš výbor příslušný. A ono bude velmi těžké, když se v těchto třech eh, zprávách eh, máme zabývat právě touto externí dimenzí veřejných zakázek. Ono e, to je trošku e, navazující na e, mou zprávu, kterou ještě budeme diskutovat, ale problém je, že v tomto nejsme příslušný výbor, my pouze odevzdáme stanovisko a pak si IMKO bude dělat, co bude chtít. A ono to je škoda, protože když oni budou něco rozhodovat o externí dimenzi veřejných zakázek, tak je to trošku škoda, protože oni to nemají v poli působnosti. Takže já bych chtěl poprosit pana zpravodaje, jestli by mohl zamyslet se nad tím společně s naš- se všemi ostatními, zda toto téma externího rozměru konkrétních nabídek a jejich vylučování, eh, zdali bychom toto řekněme, nevyloučili v rámci gentlemanské dohody a nesoustředili to do mé zprávy, kterou máme na starosti. Já se samozřejmě nechci vyhýbat té diskusi jako takové, tou se budeme muset zabývat, budeme se muset na něčem dohodnout. Já bych eh, naopak rád podpořil, abychom se na něčem dohodli my, a ne abychom se na něčem dohodl výbor IMKO, který to nemá v kompetenci. Já bych tady poprosil, abychom tuto diskusi prováděli v rámci mé zprávy. Eh, já bych byl velmi rád, kdybychom se na tom byli schopni shodnout. Děkuji. Good point. Ano, to je Eh, opravdu relevantní. Eh, SAD, Bernard Lange. Děkuji, pane předsedo. Veřejné zakázky, to je strategická páka i vlastně pro politický směr. Je to důležité pro, naše průmyslo, pro naši průmyslovou pozici, jakožto pozici parlamentu. Proto je nutné eh, to zde nějak formulovat je potřeba, abychom to zadávání veřejných zakázek eh, také namířili eh, tímto stejným směrem. Je to tedy otázka standardů na ochranu životního prostředí, ať už jde o ty kamiony nebo autobusy, které se schánějí, tedy ty nejlepší, aby splňovaly co nejnovější normy. Pak je to otázka inovací, kterou musíme zdůrazňovat ty, ty například eh, počítače, které se kupují, musí být efektivní, eh, energeticky účinné. Eh, například ve Spojených státech jsou inovační kvóty u veřejných zakázek. Ty jsou pevně stanovené. Takže já si myslím, že bychom toto zde měli jasně formulovat, že Eh, tyto zakázky mají i průmyslově politickou komponentu a musí mít jasně definovaná kritéria. K tomu vnějšímu rozměru, eh, bez ohledu na tu zprávu, kterou ty tady, kolego, budeš předkládat, eh, já si myslím, že bychom měli mít pravidla obecně platná pro veřejné zakázky. A pravda je, že jde i o ochranu zájmů evropského průmyslu a tím pádem musíme mít kritéria, pevně stanovená kritéria pro externí Eh, pro externí účastníky těchto, těchto, těch, těchto řízení. A to jsou sociální standardy, environmentální standardy, patří sem ale například i otázka nelegálních subvencí a patří sem třeba i eh, ochrana eh, duševního vlastnictví, ochrana autorských práv. Já eh, nechci udávat veřejné eh, zakázky produktům, které porušují eh, duševní vlastnictví nebo, nebo autorské právo třetích států. Pakliže takováto kritéria stanovíme, můžeme se tím zabývat zde bez ohledu na to, jak se bude organizovat nějaké všeobecné ustanovení o veřejných zakázkách a jejich provádění. Děkuji. Ano, a nyní si vyslechněme ještě komisi na závěr této rozpravy. Velmi stručně, prosím. Kdo bude hovořit za komisi? Jsem paní Zenety z DG Markt. Vyjadříte se ke všem třem otázkám? Ano, ale velmi stručně. jen zdůrazním jednu věc, která zazněla v této diskuzi. Otázka reciprocity. Komise bere reciprocitu velmi vážně, proto předložila návrh nařízení o, eh, mezinárodních, o tom mezinárodním nástroji pro veřejné zakázky. A v tomto kontextu by se o tom mělo diskutovat. My nasloucháme obavám ohledně té mezery časové mezi oběma návrhy z hlediska eh, kalendáře, ale uvědomme si, že jsou součástí jednoho balíčku, který má svou vlastní logiku a myslíme si, že není vhodné opakovat eh, nebo exportovat ustanovení z jednoho nástroje do druhého. Existují jiná řešení, jak překlenout eh, tu mezeru, která by byla méně škodlivá vůči soudržnosti celého balíčku. A výhodou by bylo také to, že bychom tím nevysílali našim mezinárodním partnerům matoucí signály. Dá se tedy něco udělat a předejít eh, tak eh, této mezeře? A dočasně bychom měli zachovat status quo. A mezi tím počkáme na ustanovení nařízení. To je naše hlavní poselství. Kromě toho zazněla, zazněly i jiné zajímavé podněty. Rádi bychom se k ním vyjádřili podrobně, ale možná toto není nejvhodnější chvíle. Ale můžeme pak dodatečně odpovědět i na tyto specifické věci. Já bych se chtěla vyjádřit i k té otázce těch Prahů. Mít dva různé Prahy by mohlo vyvolávat problémy u některých komplexních smluv o služeb. Bude se to dál probírat v parlamentu a v radě. A pravděpodobně z toho vyplynou určité změny. Děkuji vám a teď zpátky, aby Sproda měl možnost odpovědět na eh, tyto postřehy. A co odpovíte panu Kasperimu? Takže prosím. Děkuji. Pane předsedo, v úvodu jsem eh, neopakoval celý ten všechny ty argumenty, které už eh, jsme měli, protože nebyl čas. Ale panu Kasparimu bych řekl, že mě to nějak neuráží, jestliže jsou dvě alternativy, ale pak tedy upusme vůbec od eh, tohoto stanoviska. Každopádně je to na rozhodnutí výboru, pokud se výbor vzdá toho stanoviska, mě to nevadí. Hlavním tématem tohoto nástroje a i pozměňovacích návrhů, návrhů jsou přímé či nepřímé vazby k tomu mezinárodnímu aspektu. Takže nějaký podnik se třetí země, který chce třeba používat určité nekalé konkurenční praktiky ve veřejných zakázkách, třeba příliš nízkou cenu nebo bude eh, pomíjet environmentální a sociální eh, normy. A když předložíme návrh, který řeší takovýto problém těchto třeba příliš nízkých, eh, nízko oceněných nabídek, a tam se dotýkáme otázky těch Prahů, tak se to netýká jen vnitrostátních, ale i mezinárodních eh, otázek. A pokud jde o, to nařízení, o toto nařízení Barnia de Gucht, to je další příležitostí tomuto aspektu věnovat eh, zvýšenou pozornost. To je legislativní scénář, před kterým teď stojíme. Totež bude v případě zprávy Barnier de Gut. U těchto směrnic by přicházely v úvahu také ještě určité ústupky, ale musíme se nad tím zamyslet. Tyto směrnice tak jako tak projdou a budou schváleny. A jestli bude schváleno také nařízení Barnier de Gucht, tím si vůbec jist nejsem bude se to měnit, budeme, bude se o tom hovi, hovořit v radě, ale nevím, jak to dopadne. A nevím vůbec, jaký bude hlavní zodpovědný výbor. Zatím nevnímám eh, žádný eh, společný názor, něco, co by to sjednocovalo. Takže směrnice ano, ty projdou, A tam máme eh, směrnici o veřejných Eh, zakázkách a eh, o eh, sektorech, jsou to sektory jako třeba služby, kde nebo všechny ty blízké aktivity další, které vůbec nejsou pokryty. Takže pozor, buď víme, že tady máme celkový systém, nejenom Barnier de Gucht, a nebo vlastně nemáme žádnou ochranu. Nemáme žádné zabezpečení. A ještě velmi stručně, služby. Ta diferenciace služeb musí upřednostňovat sektory jako vzdělávání, zdravotnictví, která, které jsou obzvlášť citlivé. A za druhé, buď se to dělá přímo v tom podniku eh, na 100% nebo ne, nebo musí to být přímo od toho spojeno s tím orgánem, který uděluje tu zakázku, A eh, jinak, co se týče pozměňovacích návrhů, tak myslím, že se eh, nakonec dohodneme více, ale souhlasím s panem Žado, že text směrnice, i tak, jak byla navržena, že tam jsou některé věci, o kterých on hovořil, některé ty možnosti, které souvisí s malými a středními podniky, eh, ty Prahy, možnosti vyjednávání, to, některé z těchto věcí už v té směrnici jsou. Některé pozměňovací návrhy to dál rozšiřují. Samozřejmě, že to budu sledovat velmi bedlivě, ty návrhy pozměňovacích eh, návrhů. A pokusím se dospět k široké schodě o těch principech. Ano, musíme se držet eh, našeho kalendáře, dokud nebude změněn, takže lhůta pro pozměňovací návrhy eh, pro obě směrnice, pro veřejné zakázky a pro utility to je 18. července 6 hodin. A pokud jde o ty koncese, tak eh, tu příslušnou směrnici, tak tam o tom budeme dál hovořit ještě v září. Zatím není stanovena konkrétní lhůta pro, eh, pro pozměňovací návrhy. A ještě než přejdu k poslednímu bodu, na základě rozhodnutí koordinátorů z dneška lhůta pro pozmě, podání pozměňovacích návrhů pro tzv. protokol AK me, mezi s Izraelem je 16. června 6 hodin večer. 15. července. A ještě jeden, respektive dva body, které budeme řešit společně, 19 a 20 Oboje se týkají nařízení, jimiž jde o zapracování do evropského práva rozhodnutí eh, unese o harmonizovaných nařízení o normách pro motorová vozidla. Je to nesmírně důležitá otázka. Probrali, probírali jsme ji už odpoledne, v podstatě protože se spoléháme ve stále větší míře na mezinárodní normy motorových vozidel, tak jak byly navrženy tímto orgánem OSN. A to je, představuje velkou možnost Evropské unie, velkou páku, kterou můžeme mít na naše obchodní partnery. Používáme to s Japonskem, a snad e, i se Spojenými státy se to podaří, abychom e, na ně vyvinuli určitý tlak směřující ke schválení stejných e, norem. Už to nebudou normy evropské, ale mezinárodní, které budeme sdílet s nimi. Nesmírně důležitá otázka. Já jsem zpravodajem pro obě složky, mám velmi pozitivní postoj eh, k této věci a domnívám se, že bychom eh, měli být v této věci velmi silně neústupní. Nemá to eh, pouze symbolický význam. Zatím ještě nemám hm, jasná data, harmonogram, ale návrh je, aby další výměna názoru byla v říjnu To však nepovažujte za okrajovou záležitost. Je to opravdu důležité. Nejenom samo o sobě, ale na posílení naší vyjednávací kapacity se silnými partnery, se silným automobilovým průmyslem a i Spojenými státy. Je tu žádost o slovo? Takže si vyslechněme komisi která bude, kdo bude hovořit na komisi? Z těch dvou men? Ano, prosím, pane předsedo, jsme tu. Děkuji vám. Vzhledem k času, který nám zbývá, se pokusíme být co nejstručnější. Vítáme že výbor již má první výměnu názoru o těchto eh, návrzích. Jak řekl pan předseda, je to velmi důležité v rámci mezinárodních jednání v automobilovém průmyslu. Oba tyto návrhy jsou předkládány nyní Vzhledem ke změnám ve smlouvách od doby přijetí těchto náv- původních návrhů v roce 1997 a 2000. Musíme sladit tyto texty se smlouvou. a příslušnými postupy pro uzavírání mezinárodních dohod. A zvláště pokud jde o postoj, který má e, komise přijmout e, v rámci e, mezinárodnímu, v rámci mezinárodního kontextu jednodušší, bude tu jednodušší postup, který musí být zapracován do těchto textů. A z toho také je, jsou některé odvozené právní základy, které by měly být v textu opraveny, jak eh, na to upozornila právní služba. Článek 4.4 by měl být eh, vyškrtnut a text by tak měl být sladěn se smlouvou. Děkuji. Vrátíme se k tomu ještě v říjnu. A to je konec našeho dnešního pořadu jednání. Rozhodl jsem se, že bod 21 necháme na zítřek nemůžeme již dále. Uh, už nemáme možnost používat tlumočení. Každopádně děkujeme eh, tlumočníkům. Zítra se nesejdeme tady, ale ve stejné budově v pátém patře. Naschledanou zítra.